Vážení kolegové, navrhuji, abychom pokračovali v práci, protože na začátku roku je vždy třeba vše připravit na rok 2012, takže se hned pustíme do pracovního programu agentur. Jak víte, jsme do určité míry bohatý výbor, protože máme vlastně jednu agenturu, jedno středisko a dvě nadace, které spadají do pravomoci tohoto výboru. Doufám, že ta eh, efektivita je přímo úměrná počtu a že to velké množství odborníků nám umožní učinit další pokrok v tématech, které spadají do pravomoce tohoto výboru a které jsou stále aktuální. Takže dle zavedeného postupu, který znáte, protože už jste se ho zúčastnili, eh, každému z vás dám možnost eh, přednést eh, tady svůj příspěvek. Máte příležitost tady hovořit přímo k nám, k členům výboru ale zároveň to bude pro vás možná trochu frustrující v tom, že budete mít každý jen 6 až 8 minut, aby nám zbyl čas na co možná nejbohatší diskuzi. Takže velice byrokraticky to vezmu eh, v abecedním po pořadí dle eh, původního názvu vašich eh, orgánů, takže nejprve dostane slovo paní Christa Sedláček za Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Protože znám členy výboru, tak myslím, že nejlepší bude, abychom si vás nejprve vyslechli všechny a potom, abychom kladli otázky, protože pokud by to bylo postupně otázky po každé agentuře, eh, tak potom už by nebyl, nebyl určitě čas na Evropskou nadaci odborného vzdělávání, což by byla škoda. Takže paní Sedláček, máte slovo zhruba na sedm minut. Merci Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, vážení předsedové, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji za příležitost, že můžeme tady dnes vás seznámit s prací za loňský rok a s plány do tohoto roku. Máte příslušné dokumenty, kde najdete hlavní body, podrobný program na rok 2012 takže já se e, zmíníme jen o některých bodech, ale samozřejmě velice ráda zodpovím všechny dotazy, které případně budete posléze mít. EU by i nadále měla poskytovat praktické informace a podporu firmám a pracujícím v Evropě i mimo ní, tak aby eh, naše pracoviště i nadále byla zdravá a bezpečná. Spolu s vládami, eh, těmi, co zodpovídají za politiku a výzkumníky, se snažíme o to, aby naše práce byla pro ně relevantní a užitečná. V obtížné době poznamenané vysokou nezaměstnaností a nízkým růstem, jak pracovníci, tak zaměstnavatelé eh, mohou mít to pokušení stavět eh, ekonomickou výkonnost eh, výše než pracovní podmínky. Může tu být snaha zachovat pracovní místo za každou cenu i na úkor zdraví. Úsporná opatření nyní v celé Evropě ještě vyostřují tyto tendence. Ale to je velice krátkozraký a nebezpečný přístup a brzy bychom nesli velké náklady těchto chyb, jak z hlediska ekonomického výkonu, zátěže pro státní rozpočty a také z hlediska zdraví pracovníků. Jenom pár příkladů z naší poslední práce, které vás určitě přesvědčí. roce 2010 jsme zveřejnili evropský výzkum eh, podniků v souvislosti s nově se objevujícími riziky ESNER, což byl vlastně první výzkum týkající se eh, zdraví a bezpečnosti v malých a středních eh, podnicích. A ty výsledky byly opravdu fascinující. Zkoumali jsme vlastně BOZP v těchto podnicích, překážky a hnací síly, důvody, proč třeba analýzy rizik se v těchto firmách někdy vůbec neprovádějí. Stručně zjistili jsme, že malé a střední podniky potřebují naši pomoc a snažíme se i nadále tuto pomoc poskytovat. V roce 2012 chceme připravit více podrobnějších zpráv zaměřených, no, vycházejících z našich sekundárních analýz. To znamená, to bude důležitá informace nejenom pro naše vedení v Bilbao, ale často to, ty informace používají a budou používat i tvůrci politik v celé Evropě. Jak jsme tedy prakticky využili ta naše zjištění? Neustále pracujeme na eh, internetovém interaktivním nástroji pro hodnocení rizik, který právě zohledňuje ta zjištěná rizika a také potřeby malých a středních podniků v Evropě. V Evropě se hodně hovoří o nutnosti písemné analýzy rizik a o tom, zda by takovéto analýzy byly eh, přílišnou zátěží pro naše podniky. Víme, že správná analýza rizik je uhelným kamenem BOZP a ten náš internetový online nástroj se dá velice snadno použít, takže nejen, že pomáhá firmám Eh, plnit eh, jejich eh, právní povinnosti, ale zároveň umožňuje i vypracovat zprávu po zadání údajů. Je to velice snadný a praktický způsob, jak zajistit, aby ty analýzy rizik proběhly řádně, zároveň potom zůstane i písemný doklad. Je to na základě modelu vytvořeného nizozemskou vládou a sociálními partnery. A je to vlastně schromáždění 150 různých odvětvových nástrojů v Nizozemsku. Tento výzkum také ukázal, že je velice důležité do těchto analýz zapojit pracovníky a také přesvědčit manažery eh, nebo vedoucí pracovníky, že je toto důležité. Chtěla bych říci, že Nadcházející dvouletá kampaň se bude zaměřovat především na zapojení pracovníků a také přesvědčení vedoucích pracovníků. To jsou takové dvě hlavní eh, přísady, eh, které dokáží činit zázraky. Tato kampaň bude zahájena v Dubnu. A již dnes se ukázalo, že to bude vůbec největší kampaň svého druhu ve světě zapojí úplně nejvíc zemí a bude tedy trvat celkem dva roky. Mnohem více o této kampani se ještě dozvíte v nadcházejících měsících. Spolupracujeme také s Evropským střediskem pro sledování rizik. Pracuje se na nově se objevujících rizicích souvisejících s novými technologiemi. Chci říct si zcela otevřeně, že nikdo nekritizuje rozšíření takzvaného eh, ekologičtějšího odvětví, ale je třeba klást důraz na eh, vyhodnocení souvisejících rizik a na to, aby se tato rizika omezila a případně úplně odstranila. Samozřejmě to zelené či ekologické není eh, automaticky i bezpečné. Eh, uvědomění si problematiky BOZP je i zde nezbytné. A náš přístup je takový, že se vždy snažíme eh, poskytnout celou sadu nástrojů, eh, praktické informace a to i pro celou škálu různých produktů, tak aby si každý podnik mohl vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje. Kromě těchto příkladů bych ještě zmínila, že podporujeme Evropský rok aktivního stárnutí. Například eh, už dlouho zdůrazňujeme nutnost zachovat zdraví a bezpečnost pracovníků až do dne jejich odchodu, do důchodu a i po něm. Někteří lidé odcházejí z trhu práce kvůli pracovní neschopnosti, což je stále častější jev na evropských trzích práce. Náklady, a to jak vlastně eh, lidské, tak hospodářské, jsou velice vysoké. Zachování zdraví a bezpečnosti pracovníků je dobrá cesta a umožňuje je případně i zapojit zpět do trhu práce poté, co se uzdraví z nemoci nebo úrazu. A myslím, že tento přístup bude i nadále ukazatelem toho, jak se nám daří, daří řešit problematiku aktivního stárnutí. Konečně musíme se dívat kriticky i na naši práci, na, na to, jak jsme relevantní, výkonní, jak působíme v rámci současného politicko-hospodářského prostředí, dívat se na to, jak přispíváme k naplnění cílů EU 2020. Když jsem loni v září začala s touto prací, Zahájila jsem radikální proces strategického plánování, kam zapojujeme vlastně náš řídicí orgán, který se, kde jsou zástupci vlád, pracovníků a zaměstnavatelů. Spolupracujeme také s evropskými institucemi a dalšími zúčastněnými stranami. Ta práce bude pokračovat i letos a velice ráda vás budu průběžně informovat o dalším postupu. Náš cíl je, abychom zůstali vzorem v otázce BOZP. Musíme naslouchat našim zaměstnavatelům i pracovníkům a pomáhat jim eh, vlastně při plavbě těmito rozbouřenými eh, vodami. Eh, samozřejmě chceme zapojovat do otázek BOZP. Dále pomáháme také našim vládám při osvětě a při dalších úkolech, kterých se třeba nejsou eh, v těchto složitých dobách eh, schopni zostit sami. To nám eh, ostatně jde nejlépe a právě v tom můžeme poskytnout tu nejlepší přidanou hodnotu. Těším se, že se s vámi během roku zase opakovaně setkám. Ráda bych často chodila na váš výbor protože vaše angažovanost a vaše přetrvávající podpora naší agentuře byla velkým zdrojem inspirace a my vám za to děkujeme. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup, merci de cette présentation très précise. Děkuji za toto velice přesnou prezentaci a za vaše závazky na rok 2012. A teď je na řadě Evropské středisko pro rozboj odborného vzdělávání CDFOP a na řadě je pan Kristian Letmejer. Děkuji paní předsedkyně, paní Beres, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ještě jednou děkuji za tuto příležitost eh, představit vám eh, ve vašem výboru naši práci. Chtěl bych vaší pozornost eh, upřít na informaci, kterou eh, jsme vám rozdali a na eh, další, kterou eh, jsme vám poslali před časem ohledně odborné přípravy a celoživotního vzdělávání. A také ještě bych si dovolil vaši pozornost obrátit na výroční zprávu za rok 2011, která bude brzy k dispozici a na střednědobé priority, které najdete na našich webových stránkách. Víc jak 105 konferencí jsme zorganizovali za samotný rok 2011. 108 eh, jednání a seminářů a naše práce byla velice často citována v unijních eh, a mezinárodních eh, dokumentech. Kromě toho jsou tady také čím dál tím častější citace ve vědeckých publikacích, což naznačuje, že naše práce má čím dál tím větší dopad dělat a že tedy se mm, uznává e, náš přístup e, k otázkám odborné přípravy a celoživotního vzdělávání. My si tento úspěch uvědomujeme, ale zároveň musíme pracovat nadále velice usilovně. E, rozpočet na rok 2011 jsme plně využili, včetně monitoringu v důsledku vašich připomínek jako budoucí oblasti případného zlepšení. Vidíme práci s médií, aby se e, více veřejnost dozvěděla o významu celoživotního vzdělávání ve světle stávajícího vývoje. V roce 2012 FOP bude i nadále podporovat e, implementaci evropských nástrojů, e, která se výrazně zvýšila v roce 2011. EasyNet je systémem pro získávání úvěru v e, oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy a ten je stále ještě v počáteční fázi, pardon, kreditu. A teď jde o to, abychom ještě více zvýraznili eh, výsledky naší práce, aby eh, se podařilo zajistit eh, kompatibilitu a synergii na národní úrovni a konzistentnost napříč členskými státy Unie. Europass je velikým úspěchem. 10 milionů eh, CVček bylo vytvořeno online. Formální a neformální výsledky jsou jasně viditelné, ale ještě musíme určité věci upravit. To se také eh, vztahuje k implementaci EasyWebu a validačních mechanismů. Chtěl bych vám ještě říci, že je nutné implementovat nástroje integrovaným E, procesem. To je zcela zásadní, pokud chceme, aby e, vzdělávání a eh, odborná příprava eh, fungovaly flexibilně, aby se Evropané mohli volně pohybovat mezi různými typy vzdělávání, odborné přípravy a práci. Není to ani jednoduché, ani snadné a my musíme navíc ještě zajistit transparentnost a srovnatelnost napříč evropskými systémy. Eh, my jsme jako CDFOP firmou, která chce členské státy podporovat podporovat v těchto snahách. Chceme také zlepšit eh, eh, přístupnost a průchodnost našich webových systémů a to ve všech oblastech až k eh, přizpůsobení se novým požadavkům pro starší pracovníky, aby byli schopni obstát na pracovním trhu. Samozřejmě na pracovním pracovním trhu jsme e, tváří v tvář velikým nerovnováhám. E, výrazným problémem je velká nezaměstnanost mladých, především v těch zemích, kde finanční krize tvrdě udeřila e, což vedlo k velmi drastickým úsporným opatřením, ale i v těchto časech nejsou firmy vždy schopny najít vzdělané a vyškolené pracovníky kteří e, přitom často musí jinde přijímat práci, na kterou jsou překvalifikováni. Takže to samozřejmě e, má dopad na efektivitu růstu, ale také na kvalitu zaměstnanosti a individuální e, pohodu. Proto je třeba identifikovat i nadále požadavky co do znalostí a dovedností, aby se vyrovnaly různé E, nerovnováhy, které jsou velice akutní v době krize, ale zároveň e, vedou vždy k neefektivnosti. E, takže je třeba systém VET velice rychle přizpůsobit požadavkům. Potřebujeme tedy mechanismus, který by převedl to, co víme o e, požadovaných, e, o požadovaných dovednostech do konkrétních systémů vzdělávání a odborné přípravy. Takže e, poptávka se v tomto směru musí více zohlednit. A to Eh, musí vést k určitým rozhodnutím a výběrům v vzdělávání a odborné přípravě. Takže integrace eh, musí probíhat i eh, přes celoživotní odborný dohled poradenství. Systém musí být otevřený a flexibilní, aby umožnil jednotlivcům lépe ty požadavky zohlednit při charakteru eh, vzdělávacích eh, programů. CDFOP pracuje na eh, tématech, která jsou velice přímo relevantní pro evropskou politiku, pro veřejné orgány v jednotlivých zemích a pro občany jako takové. My se soustředujeme na ty nejpertinentní výzvy VETu, to znamená eh, Vocational Training and eh, Education. A jde o to, abychom se zabývali i těmi propojenými eh, tématy a důležitými synergiemi, proto, aby mohl být plně rozvinut celý potenciál. Takže dobrá práce expertů CDFOPu vedla k tomu, že nám byly Eh, svěřeny další úkoly v rámci takzvaného kodaňského procesu a bych cílů eh, v rámci Evropy 2020, tak jak je to vysvětleno ve tiskové zprávě komisařky Kres. A rovněž máme podporovat eh, rozvoj takzvaného panoramatu znalostí a dovedností a e, zabývat se ještě více kvalifikacemi e, podle potřeb trhu. V závěru bych chtěl ještě informovat o tom, e, že Eh, řecký stát a řecké orgány začaly v listopadu 2011 s opravou budovy, ve které se nachází eh, CDFOP a eh, do června letošního roku by ty opravy a rekonstrukce měly být hotovy, takže se zase budou moci konat další akce přímo u nás. Další věc bylo vypsáno Eh, výběrové řízení v létě 2011 na post generálního ředitele a my eh, doufáme, že do června 2012 bude toto řízení ukončeno a od 1. září 2012 z největší pravděpodobností tento nový ředitel začne pracovat. Podobně jako všechny ostatní agentury CDFOP bude muset od roku 2013 snížit eh, počet svých pracovníků a svůj rozpočet. V posledním roce jsme zvyšovali efektivitu co do využívání zdrojů a žili jsme se soustředit na věci vysoké priority, tak se obávám, že vzhledem k tomu, že máme eh, tady další požadavky, tak eh, díky tomu, že budeme mít nižší rozpočet a méně eh, pracovníků, tak se bude do budoucna muset uvažovat o snížení objemu naší aktivity. Chtěl bych poděkovat parlamentu a především výboru pro eh, zaměstnanost a sociální věci za podporu, za dobrou spolupráci v minulosti a eh, laskavě vás žádám, abyste i do budoucna nás podporovali. Děkuji za pozornost. Děkuji. A teď Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, pan Baldes. Oh, okay. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové. Dámy a pánové, vážení poslanci, toto je můj druhý rok ve funkci. Ne. Minulý rok jsem byl vyloženě začátečníkem, ale dnes už jsem snad připraven představit vám to, čeho jsme dosahli eh, programu pro rok 2011 a co chystáme na rok 2012. Nebudu zabíhat do podrobností, protože konec konců souhrn těchto aktivit eh, jste obdrželi. Tyto dva roky, 2011 a 2012, jsou poslední dva roky našeho stávajícího 4GR programu, Evropa v práci a rovné možnosti pro všechny. Snažíme se splnit náš mandát tripartitní agentury, abychom rozšiřovali znalosti mezi tvůrcemi politiky v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti s omezeným rozpočtem 20 milionů euro a nezvyšujícím se početním stavem zaměstnanců a v měnícím se kontextu. Zohledníme-li, že při vytváření stávajícího čtyřletého programu krize ještě nebyla. V roce 2011 jsme e, dosáhli užití rozpočtu na 99%, vydali jsme více než 180 publikací, e, když počítáme e, i různé jazykové verze, znamená to více než tisíc zpráv na našich webových stránkách nebo ve vytištěné podobě. A e, v těch zprávách najdeme expertní využití našich znalostí, e, aktéry, kteří s námi spolupracují. E, najdeme tam více než 118 tisíc krát stažené, staže, 18, 118 tisíc stažení těchto zpráv z našeho webu. A máme zhruba 350, 330 až 350 citací v odborných publikacích. Ve vědeckých časopisech máme 450 citací což je velice relevantní pro tvorbu politiky v Evropě. Eh, v této agendě najdeme 170 citací, eh, konkrétně tedy v dokumentech EU. Nyní zahajujeme diskusi na dalším eh, čtyřletém programu na roky 2013 až 16. Probíhá víceúrovňová konzultace s rozpočtovými institucemi, Evropským parlamentem, institucemi vládními, zástupci pracovníků a zaměstnavatelů, s Evropskou komisí a sociálním výborem, a hospodářským a sociálním výborem. Náš program bude hotov nejpozději v lednu 2013. Naše výzkumná aktivita je v podstatě řízená naším zaměřením. Naše klíčové aktivity byly, jsou a budou e, evropské průzkumy, evropské studie, eh, to znamená studie o pracovních podmínkách, studie o kvalita života, kvalitě života a studie o společnostech. A rovněž zde máme tři evropské eh, pozorovatelny, pokud jde o průmyslové vztahy, pracovní podmínky a eh, Centrum změn, Center of Change. A jak už jsem říkal, s těmito aktivitami chceme pokračovat ačkoliv eh, formálně musíme počkat na eh, nové rozpočty a nové eh, pokyny ohledně početních stavek. Poté teprve uvidíme, zda budeme mít dostateč, dostatečné množství prostředků do budoucna. Sledování kvality a práce a strukturálních změn bylo klíčové během nejnovější doby, doby krize. V této činnosti i nadále pokračujeme. Vydali jsme databázi s více než sty podpůrnými opatřeními, které byly implementovány nebo navrženy našimi sociálními partnery v rámci výzkumného procesu. Zkoumali jsme strukturální změny na trhu práce a zjistili jsme, že eh, recese, krize zrychlila tyto změny. Hlavní trend přitom je to, že trh práce se čím dál tím více polarizuje a ačkoliv krize panuje, stále dochází k vytváření pracovních míst. E, dochází však k tvorbě extrémních pracovních míst, to znamená buď s extra vysokými nebo extra nízkými platy. V různých zemích vidíme různé vzorce, to je všechno uvedeno v našich zprávách a je to uvedeno také jako jedna celá kapitola v klíčové zprávě komise, pokud jde o zaměstnanost a sociální Evropu za rok 2011. Kvalita pracovních míst souvisí se službami a s celou řadou dalších faktorů v rámci našeho průzkumu eh, ukazujeme vývoj eh, situace na trhu práce za posledních 20 let a tato analýza provádí i nadále. Eh, zadáme hloubkovou analýzu za, za, zaměřující se na kvalitu pracovních míst a bude k dispozici tomuto parlamentu v Dubnu. A zaměříme se také na inovativní formy organizace práce. Snažíme se nalézt nové konkurence, schopnosti, ehm, a snažíme se zkrátka poskytnout konkurenceschopný způsob poskytování pracovních míst. To bude klíčovým komponentem našeho firemního průzkumu eh, v letech 2012 až 2013, kde se podíváme na praktiky firem. Analýza pracovních podmínek, zde se podíváme na stárnoucí pracovní sílu, což nikoho nepřekvapí vzhledem k tomu, že rok 2012 je rok aktivního stárnutí v Evropě. A e, jsme se také účastnili vlastně jednoho z prvních projevů dánského předsednictví, které zahajovalo tento rok. Průmyslové vztahy to je také součástí naší práce. Kromě jiného vypracováváme každoroční aktualizační dokument o dohodnutých e, platech v rámci hromadných smluv což je velice důležité, eh, protože je to bráno jako podklad pro různé dokumenty pro eurozónu. Pokud mluvíme o nějaké skupině, která byla nejvíce zasažena krizí, jsou to právě mladí lidé. Má agentura společně s třemi ostatními agenturami zde zastoupenými uspořádali společný seminář, zde v parlamentu, kde jsme se snažili ukázat doplňující se příspěvky těchto čtyř agentur do procesu boje s touto krizí. Momentálně provádíme projekt zaměřený na mladé lidi a jejich potřeby a odhadujeme, že náklady těchto potřeb ve 21 zemích je 100 miliard euro na rok, což je velmi konzervativní odhad, který je výsledkem našeho výzkumu. A eh, Zkrátka, eh, reintegrace aspoň 10% této skupiny by znamenalo úsporu 10 miliard euro. Ovšem eh, nejde pouze o peníze, jsou zde i sociální náklady. Eh, v dolní části snímku vidíte, co jsme sledovali v rámci sledování kvality života a v rámci sledování kvality naší společnosti. Vnímáme určitou korelaci mezi naším průzkumem a průzkumem Eurobarometru v tom smyslu, že se snižuje úroveň důvěry pro instituce nejenom tady mezi mladými lidmi, ale v rámci celkové populace. A momentálně také končíme práci v terénu pro třetí evropský průzkum kvality života, takže očekávejte od nás později ještě letos nějaké výsledky, které snad budou obsahovat relevantní informace. Sledujeme-li kvalitu života, Eh, zde vypracováváme celou řadu zpráv, například pokud jde o zprávu a řízení eh, dluhu domácnosti nebo implementace inovativních řešení v oblasti sociálních služeb. Zaměření na příští čtyřletý program je takové, že eh, nejprve ho probereme s naší řídící radou, s naší správní radou v podstatě eh, se chceme zabývat zejména vypořádáním se s krizí a vytvářením koherentní strategie pro její eh, zrušení. Merci beaucoup. Děkuji vám. A poslední vystupující paní Madlen Serban za Evropskou nadaci odborného vzdělávání. Měla jsem možná vždy říci i odkud jste, protože vás často označujeme podle sídla, takže vy jste ta turínská nadace. Děkuji vám, paní předsedkaně. Nejprve bych chtěla přímo vám a všem poslancům výboru poděkovat, protože eh, v roce 2011 jste nás opravdu velice podporovali. Ta spolupráce s Evropským parlamentem pro nás hodně znamenala a já doufám, že i nadále budeme moci mm, takto spolupracovat v roce 2012 a případně i v dalším finanční období. Takže teď tady jsem, jsem ta zodpovědná, která vás má informovat eh, o naší práci v roce 2011. Samozřejmě tu příslušnou dokumentaci máte v sále a když dovolíte, já bych se soustředila jenom na tři, čtyři eh, aspekty našich, eh, naší hlavní činnosti a řeknu pár slov také o prioritách pro rok 2012. Jak víte, eh, ta turinská agentura pracuje jménem Evropské unie pokud jde o vnější rozměr evropské politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti. My jsme se e, soustředili na 30 partnerských zemí v roce 2011 a vždy to bylo na základě mandátu, který svěříte naší e, e, nadaci ETF ve spolupráci s radou. My <coughs> pracujeme na politickém poradenství s těmito zeměmi, eh, na tom, co jim vlastně EU může poskytnout, jak jim může pomoci v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Také se snažíme zlepšovat eh, kapacity v těchto zemích a eh, pomáhat jim prostřednictvím sdílení znalostí mezi Evropou a těmi dotčenými zeměmi a také spolupracujeme s mezinárodními agenturami, které, jsou, které působí v těch daných zemích. Vzhledem k tomu, že e, my vlastně poskytujeme politické poradenství a e, přispíváme k budování kapacit v těchto zemích, tak ta má e, první prezentace se bude týkat takzvaného turínského procesu, který je tedy nazván podle sídla naší nadace. Turínský proces do značné míry vychází z posledního vývoje kodaňského procesu, Kolega Letmajer eh, z CDFOPu o tom už hovořil. Je to velice důležité ve všech těch partnerských zemích, aby tam vznikaly politiky opírající se o znalosti, o důkazy. To znamená, aby to nebyly politiky, které budou vznikat ad hoc, a je důležité, aby ta tvorba politik byla participativní, to znamená, aby se do ní zapojily všechny klíčové eh, zúčastněné strany a zároveň, aby tam byla zajištěna kvalita těchto politik. Eh, hodně se hovoří v této souvislosti o dobré zprávě věcí veřejných a tohoto principu my se snažíme eh, držet, to znamená všímáme si na to, jak jsou tvořeny politiky v těchto zemích, abychom zajistili, že se tam opravdu uplatňuje ta zásada dobré zprávy věcí veřejných a veškeré naše úsilí se právě tedy soustředí na budování kapacit pro dosažení dobré zprávy věcí veřejných. To, v tom budeme pokračovat i v roce 2012 v rámci turínského procesu výslovně zahrnujeme ten, ten rozměr zprávy věcí veřejných do všech politik, které provozujeme s těmito zeměmi. Ta práce v roce 2011 samozřejmě um, ovlivňuje život v těch zemích. Jenom pár příklad. Například v Moldavsku nový zákon o vzdělání vychází z práce, právě kterou jsme spolu s nimi provedli na politické analýze. V Kosovu byl přijat strategický plán pro období 2011 až 2016 týkající se vzdělávání odborné přípravy. Zase vychází z eh, turínského procesu. V Tunisku jsme měli to štěstí zapojit se do monitorování tzv. cestovní mapy pro zaměstnanost a tam jsme se zase snažili přispět do eh, této cestovní mapy. V Tadžikistánu jsme prováděli politickou analýzu a díky tomu ministerstvo práce tam mohlo eh, přijmout novou politiku zaměstnanosti. To je jen několik příkladů. všechny ty země byly velice kooperativní a v roce 2000 2011 považovali eh, vzdělání, odbornou přípravu a zaměstnanost za svou prioritu. Chci při této příležitosti poděkovat také maďarskému a polskému předsednictví za rok 2011, protože pozvali ETF, aby prezentovala výsledky své práce na akcích, které se eh, konaly ve spolupráci s výborem pro vzdělání. A já si myslím, že to ukazuje, že to opravdu je důležitý bod spolupráce s členskými státy. Další oblast, o které bych se chtěla zmínit, to je kvalifikační rámec. O této oblasti chci hovořit, abych poukázala na to, že ta práce v Evropě velice inspiruje vývoj i v partnerských zemích. Je to v podstatě takové přirozené pokračování toho, o čem hovořil kolega z CDFOPu a jsem velice ráda, že vám tady mohu Eh, vás tady mohu informovat o konferenci, kterou jsme společně uspořádali, kde, byl, kde byli zástupci 67 zemí. To znamená, že tady jsme skutečně šli ještě dál, protože ta, ta práce naše inspirovala mnoho dalších zemí. Ten vnější rozměr naší práce eh, samozřejmě bude pokračovat i v roce 2012. UNESCO Eh, tento rok pořádá třetí eh, sjezd a ETF je pověřeno organizací plenárního zasedání o kvalifikacích. Eh, na kvalifikacích záleží se to jmenuje a my budeme velice potěšeni, že při této práci budeme moci říci, co děláme v Evropě, čeho Evropa dosáhla a jak je Evropa schopná spolupracovat s partnerskými zeměmi. Celá řada zemí eh, by chtěla, aby se jim dařilo tak jako v Evropě, mají, jsou velice eh, nadšené proto, ale stále ještě jim zbývá dlouhá cesta, než se jim podaří dosáhnout obdobné kvality a toho, aby opravdu z toho těžili skutečně i přímo občané, aby se nejednalo tedy jenom o eh, nástroje na papíře, ale aby to opravdu ovlivňovalo životy občanů. My tedy ještě nejsme na konci své práce budeme v té práci pokračovat i v roce 2012. Hodně naší práce se soustředí na eh, země a na to, aby jejich politiky byly skutečně ve prospěch občanů. A toto chci zdůraznit, protože třeba arabské jaro v roce 2011 přineslo mnoho dalších způsobů, jak se zapojit, jak prostě v ten správný čas být na správném místě a po- pomoci těmto zemím. Skutečně se to podařilo a my jsme velice eh, pišní na to, že vám tady můžeme říci, že jak Tunisko, tak Egypt využili té evropské pomoci v oblasti vzdělávání odborné přípravy a zaměstnanosti Bohužel zatím se nepodařilo dosáhnout nějakého velkého pokroku, ale rok 2012, hned 8. března v Tunisku bude velice významná akce, kde na pozvání EIB naše nadace ETF bude vlastně předávat e, znalosti týkající se rozvoje malých a středních podniků. Doufám, že ve spolupráci s premiérem e, nové tuniské vlády e, se nám podaří navázat další spolupráci. Pro to Jižní středomoří je to důležité. V roce 2012 se v Evropě bude hovořit hlavně o stárnoucí společnosti. Ovšem tam problémem jsou spíše mladí lidé, protože je tam třeba vytvořit 60 milionů pracovních míst za 15 let. To znamená, eh, tady právě Evropa může přinést velikou podporu a mandát ETF zahrnuje i tento úkol eh, v tomhle regionu. Stejně důležité je i to, co se děje ve východní Evropě. A proto budeme i nadále spolupracovat eh, na rozvoji trhu práce v těchto zemích pomocí analýzy eh, toho, jak jde dohromady poptávka po práce a kvalifikace, například na Ukrajině v Moldavsku. A budeme samozřejmě podporovat i tamní eh, parlament. Je důležité diskutovat s nimi o této otázce, diskutovat s nimi i o takzvaných ekologických kvalifikacích. To je věc, která nemá hranice a Evropa tady určitě zase může dát najevo svůj hlas v partnerských zemích. Pokud se týče roku 2012, tak bych vás také chtěla upozornit na to, čím se zabýváme v oblasti migrace. To je poměrně velice důležité. Máme partnerství o mobilitě, které bylo uzavřeno s, vedle Moldavska také s Armenií a Gruzií a na jihu s Marokem a Tuniskem. Díky našemu příspěvku partnerství pro mobilitu s, s Moldavskem nyní zahrnuje i oblast kvalifikací, což bude eh, rozšířeno i na další partnerství pro mobilitu. Eh, nyní provádíme studie týkající se právě kvalifikací v souvislosti s migrací, abychom lépe porozuměli tomu, jak vlastně, jaké jsou třeba kvalifikace přistěhovalců eh, do Evropy a takové předběžné zjištění je takové, že bohužel ti eh, přistěhovalci s vysokou kvalifikací nemají, eh, nesměřují do Evropy, ale jinam. Možná s tím eh, by se mělo něco dělat. Samozřejmě my jsme vám k dispozici pro případné další rozvinutí tohoto tématu. Ve všech zemích, s nimiž pracujeme, je důležitým slovem soudržnost, rovný přístup ke vzdělání, k zaměstnanosti. Územní soudržnost je opravdu klíčová a proto v roce 2012 se soustředíme i na územní soudržnost a budeme eh, v tomto smyslu působit v mnoha zemích. Pokud jde o rozpočet, ETF využil rozpočet e, do výše 99,7 10%. Takže díky tomu nedosáhli všech těchto cílů. V roce, pro rok 2013 zřejmě dosta, dojde ke škrtům e, v rozpočtu a v počtu zaměstnanců, což bude možná problematické pro další spolupráci s těmito zeměmi. Děkuji vám. Děkuji za e, tuto prezentaci, i když jste trošičku přetáhla čas. Takže paní Moran Čartě a pak pan Sarkas. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji našim hostům za to, že znovu přišli, aby nás informovali o své činnosti. My potřebujeme tyto struktury, není to žádný luxus na evropské úrovni, protože eh, studie těchto agentur eh, nám ozřejmují, jaká rozhodnutí bychom měli přijímat. Nejprve otázku k institutu eh, v Bilbao o zdraví, eh, který pracuje na otázkách zdraví a bezpečnosti v práci. My eh, v našem výboru teď pracujeme na tématu, které je vysoce populární a tím je otázka zdraví a bezpečnosti práce těch pracovníků, kteří přicházejí do styku s elektromagnetickým polem. Mě by zajímalo, zdali byste nám mohli e, vysvětlit, proč jste kladně neodpověděli na naší žádost v této věci. To je první věc. A e, druhá, otázka se týká také velice důležité věci. Vy jste se o tom zmínili ve více případech a tou otázkou je e, zvyšování či vývoj e, toho rámce kvalifikací, jak vy jste zdůraznili, a vy konkrétně ve vašem posledním příspěvku. E, toto je vlastně taková spojnice mezi migrací a kvalifikacemi a my bychom rádi o této věci měli více přesnějších informací, protože v tuto chvíli pracujeme samozřejmě jak na migračních vlnách, na jednotném e, povolení e, k pobytu, na e, vývoji kvalifikací. Vidíme, že v této oblasti prostě potřebujeme víc hloubkovějších analýz a já bych ráda, kdybyste toto téma laskavě trochu více rozvedli. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji pan Serkas a pak paní Bauer. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také ředitelům a ředitelkám jednotlivých agentur. Plně souhlasím s tím, co říkala kolegyně Mora Šartě o té vaší přidané hodnotě pro evropskou integraci a o práci našeho parlamentu. My určitě i nadále s vámi chceme úzce spolupracovat a chci také tedy poděkovat za tu vaši ústní prezentaci a za veškeré písemné dokumenty, které eh, bych si asi zasloužili trochu další čas na řádné prostudování a okomentování. Já mám několik otázek. Nejprve taková otázka pro vás všechny. Já jsem se mnoho dozvěděl o výsledcích eh, různých ukazatelů, ale myslím, že teď jsme v okamžiku, kdy vedle kritérií eh, efektivity eh, v podstatě krize a rozpočtová omezení budou vyžadovat, abychom se také ještě více soustředili na to kritérium účinnosti, to znamená, Eh, také eh, vlastně, jaké jsou náklady na dosažení těch jednotlivých výsledků. Já nevím, jestli tohle nějak sledujete, to by mě tedy zajímalo, jestli to sledujete a pokud to ještě nesledujete, tak bych možná navrhla, abyste to začali sledovat, protože eh, to asi bude docela důležité pro příští roky. A pak ještě další věc, která je důležitá pro naší skupinu, to bych se zeptal ředitelky agentury z Bilbao Měli jsme tady dnes návštěvu dánských ministryň a já jsem se právě ptal, protože jsem velice znepokojen zvěstmi, které plynou z komise v tom smyslu, že evropská strategie pro bezpečnost v práci bude zpomalena kvůli krizi. Já si myslím, že by tomu mělo být právě naopak, ale skutečně konference, která měla znamenat spuštění této nové eh, strategie, zřejmě byla zrušena a samotná ministrině eh, řekla, že mm, tedy pracuje na tom, aby tomu tak nebylo, protože já si také tedy myslím, že by to byla opravdu eh, katastrofa, kdyby ta strategie se nezahájila. Mě by tedy zajímalo, zda máte o tom nějaké informace, zda případně z titulu své funkce a z titulu svých znalostí můžete upozornit komisi na to, že je zcela nezbytné, aby se opravdu investovalo do této strategie. Rozhodně to nebude zbytečný e, výdaj. A druhá otázka se ponese ve stejném duchu. Máme také informace e, z komise, která pod zástěrkou toho, že se odstraní byrokracie, chce vyloučit malé a střední podniky z komunitárního práva o BOZP. To znamená, že v Evropě 80 až 90 pracovníků by v podstatě nebylo dotčeno těmi evropskými předpisy pro BOZP. Přitom právě ta evropská strategie, evropské právní předpisy hodně zlepšily eh, bezpečnost a zdraví pracovníků. A já bych se tedy chtěl vás zeptat i na to, jak to vidíte a zda případně můžete přesvědčit komisi o tom, že přece jenom v životě jsou i důležitější věci než eh, eh, ekonomické eh, aspekty a že je třeba se soustředit i na tyto otázky, protože nakonec mohou v podstatě dobrá BOZP může zlepšit i produktivitu v malých a středních podnicích tím, že se omezí třeba počet nemocí z povolání a podobně. Pokud jde o solnickou agenturu, tam bych se chtěla zeptat, Vy pracujete na tom, aby odborná příprava a vzdělávání se rozvíjely v Evropě. Jak k tomu eh, přistupujete? Já si myslím, že dnes eh, velké množství pracovní síly musí být rekvalifikováno a týká se to třeba i pracovníků ve zralém eh, věku. A já bych se tady chtěla zeptat, jak vy to vnímáte, tento problém a tuto potřebu. Pana Menendese de Valdese z Dublinské agentury bych se chtěl zeptat na další dvě věci, které jsou pro nás důležité. Eh, hovořil jste o údajích Eurofoundu, pokud jde o tendence restrukturalizací v Evropě. A já bych chtěl říci v této věci a zeptat se, zda byste byl, byli ochotni k následujícímu. Tento výbor bude chystat zprávu na toto téma a možná by bylo tedy užitečné, kdybychom mohli mít i cestu do Dublinu a informovat se více dopodrobna o tom, jaké jsou tyto analýzy eh, Dublinského střediska týkající se restrukturalizací, tak abychom mohli skutečně zohlednit eh, všechny eh, jaksi proměné tohoto procesu, to znamená i jiné než jenom ekonomické změny. Pane Valdesi, vy jste také hovořil o dopadu krize na mladé lidi a zda byste tedy ještě mohl toto téma trošku rozvést. A konečně eh, Otázka pro paní Madlen Serbán. My jsme se společně setkali i v Turínu a tady mám takovou spíše domácí otázku. Mě velice zaujaly eh, ty problémy eh, s infrastrukturou, které máte, to znamená ty podmínky, v nichž pracují vaši zaměstnanci a výzkumníci, tak by se chtěla zeptat, zda se to nějak zlepšilo, ta situace, zda se to nějak eh, změnilo. Zda i na základě vašich dobrých výsledků třeba Evropská komise vám umožnila zlepšit tu vaši infrastrukturu, která opravdu byla v politování hodném stavu. A já jsem velice eh, nadšen tím, že i přes tyhle těžkosti jste schopni odvádět skvělou práci. Vy jste hovořila o partnerských zemích. Ehm, a mě by zajímalo, jak je tomu slibí, protože vím, že tam se to trochu možná zastavilo, takže tam by mě zajímalo, jaká je situace. Ale jak to tedy vypadá se spoluprací s těmi novými parlamenty v těch arabských eh, zemích? Máte nějaké problémy v, s, tě, s těmi kontakty, nebo jak teď vypadá ta spolupráce s těmi novými představiteli? Protože teď je někdy v Evropě takový trochu eh, respektive v těchto zemích někdy trochu odmítavý přístup ke všemu, co přichází ze západu, takže by mě zajímalo, jak ta spolupráce nyní vypadá. Děkuji. Merci. Děkuji. Paní Bauer a pak potom nastane chvíle pro pana Baka. Paní předsedkyně, já mám dohromady tři krátké dotazy. Nejprve k paní Sedláčkové. Chtěla bych se zeptat, kromě toho, že OIRA je nepochybně velice moderním nástrojem pro eh, hodnocení eh, rizik, eh, zdali bude také k dispozici v jazykové verzi, protože to by nepochybně pomohlo napříč Evropou ji lépe využívat. Druhá otázka vyplývá z naší zkušenosti, když jsme eh, měli možnost navštívit instituci v Bilbao. Tehdy jsme dostali informaci v tom smyslu, že přestože se jedná o starou agenturu, nic nového, tak eh, stále ještě nedošlo ke schválení sídla e, k tomu postupu. Zdali to schválení již proběhlo, to by mě zajímalo. A co bychom mohli učinit, pokud tomu tak ještě není? A jedno krátký, jeden krátký dotaz mám také k Eurofundu. Chtěla bych vědět, zdali se podílíte na monitorování a hodnocení strategií pro Romy. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Na řadě je pan Bak a potom paní Benarab Atu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat za zajímavé příspěvky a chtěl bych položit několik otázek jednak k sociálním systémům, eh, protože zde jsme samozřejmě konfrontováni zvyšováním věku odchodu do důchodu a obecně lze říci, že eh, pracovní místa v podnicích pro starší lidi zkrátka chybí z různých důvodů. Což je eh, takové dilema, které zkrátka máme. Má druhá otázka se týká diskuse, která probíhá ohledně eh, možné strukturovanosti, strukturnosti nezaměstnanosti v Evropě. Zda to tak je nebo ne, zda se eh, omezuje pouze na sektor služeb, zda je to cyklická nezaměstnanost, nebo je to pouze krátká fáze stávající krize a zda se tedy pracovní místa eh, vytvářet. A za třetí, pokud jde o tu střednědobou analýzu, analýzu v polovině období, pokud jde o zdraví, ochranu, ochranu zdraví při práci a bezpečnost. E, tady hovoříme například o psychosomatických e, onemocněních kvůli stresujícím pracím nebo špatným podmínkám na pracovišti. E, tady se chci zeptat, zda v agenturách vidíme potenciál toho, že se změnou směrnice z roku 1989 napraví situace v oblasti těchto onemocnění. Děkuji mnohokrát. paní Benarabatu a pak pan Bulan. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky pro Evropskou agenturu zdraví a bezpečnosti v práci. Mě by zajímalo, jak je to s úrovní e, zdraví e, v u lidí, kteří, dejme tomu, e, pracují z domova, či u lidí na volné noze. Jak hodnotíte jejich zdravotní stav? A potom jsou tady ještě ty problémy s svalové a pohybové, tam, kde se jedná u těch jednotlivých povolení, povolání o opakované pohyby, třeba u pokladních a tak dále, zdali i toto hodnotíte. A pak je e, ještě můj dotaz další směřován do Durinského institutu. Vy jste se zmínili o tom, že eh, do Evropy neproudí kvalifikovaní eh, přistěhovalci. Mě by zajímalo, kam tedy směřují, zdali do Ameriky či do Číny. A pak mám ještě další dotaz eh, bylo by možná zajímavé více spolupracovat se zeměmi, které prošly demokratickými revolucemi, jako Tunisko či Egypt. A při těch Eh, formách spolupráce by mě zajímalo, eh, zdali i otázka sociální ochrany spadá do eh, těch oblastí, kterými se zabýváte. Pan Bulan, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat nejprve našim čtyřem řečníkům. Nejprve mám takovou otázku napříč všemi eh, agenturami. Odpoví mi, kdo se bude cítit povolán. A eh, ta otázka se týká sociálních nerovností, eh, které zažíváme na tomto Eh, jednotném trhu, který si přejeme co nejintegrovanější. Jsou to rozdílnosti v oblasti eh, sociální ochrany, podmínek pracovních, eh, pracovního prostředí a to nemluvím o odměňování a penzích. Mě by zajímalo, zdali vaše agentury ve svém vlastním Eh, ve své vlastní činnosti a na základě těch eh, nástrojů, které používají Evropa, RES a tak dále, eh, zjišťují, že, zdali zjišťují, že by tedy sociální nerovnosti představovaly určitou překážku, určitou brzdu, zda se jimi zajímají, zdali přicházejí s nějakými formami řešení a zdali jsou tady nějaké nástroje, které by nám umožňovaly o těchto věcech lépe přemýšlet e, sociální konvergence byla otázkou, kterou jsem e, chtěl položit našim dvěma hostům dopoledne, ale nedostal jsem se ke slovu, takže teď tedy využívám této příležitosti. My máme v našem výboru jeden e, dokument, jednu zprávy, zprávu, která by se měla zaměřit především na otázku zaměstnanosti a já se tedy také e, zabývám e, touto otázkou. E, z hlediska této zprávy by mě zajímalo, zdali ty agentury mají nějakou představu o tom, jak by se dalo dospět k větší míře sociální konvergence a jak tyto otázky sociálního charakteru promítnout do otázek zaměstnanosti. Předsedkyně, eh, já bych vám teda teď navrhla, abyste se ujali slova ve stejném pořadí. Eh, myslím, že eh, vlastně otázky padly směrem ke všem čtyřem ředitelům všech agentur a budete odpovídat prostě podle toho, jak vám otázky byly položeny. Nejprve na řadě paní Krista Sedláček. Ano, děkuji vám. Já začnu s, těmi elektromagnetickým, s tím elektromagnetickým polem. Myslím, že to nebylo za mého působení, nicméně vím, že jsme e, dostali celou řadu dotazů, které se týkaly důsledků e, toho působení elektromagnetického pole na zdraví a bezpečnost. Co e, musíme udělat? Doufejme, že jsme to udělali, ale patrně budete potřebovat více informací. Prostě e, to, co děláme, je e, poskytnovat vám informace o těch ne aktuálnějších výsledcích výzkumů, e, které vyplývají z konkrétních důkazů. Ty údaje k dispozici jsou a myslím, že není zapotřebí tedy vyvíjet nějaké velké úsilí. E, ta data jsou k dispozici, my bychom je e, měli a mohli e, dát k dispozici, ale to, na narážíte ve svém dotazu, se týká něčeho, co mě vlastně minulo, protože tehdy jsem ještě nebyla ředitelkou. Vy asi narážíte na politické Eh, politickou analýzu těch eh, údajů. Tě, tou my se nezabýváme. My se zabýváme samozřejmě praktickými řešeními na úrovni eh, těch jednotlivých pracovišť, ale nemůžeme hodnotit z politického úhlu pohledu rozhodnutí ve členských státech. A vím, že v některých členských státech ten výklad těch vědeckých výzkumů probíhá odlišným způsobem od jiných. Není to nicméně náš úkol, nejs, není to součástí našeho eh, pověření, abychom hodnotili eh, politická rozhodnutí či politické postoje samozřejmě eh, máme ale ještě eh, práci před sebou. Musíme vám poskytovat eh, informace, které by vám mohly více na pomoci ve vašich diskuzích a při vašem vyjednávání. Druhá věc se týkala toho, zda bychom také eventuálně uvažovali o tom, Eh, jestli jsem to dobře pochopila, jak eh, úsporná politika ovlivňuje agenturu. Myslím, že jeden z dobrých příkladů je síť. Eh, myslím, že jsme zahájili velice těsnou spolupráci, abychom zlepšili práci agentur v tomto slova smyslu. Myslíme na společnou Eh, společné školení, které by mohlo být poskytováno více agenturám, abychom snížili administrativní zátěž eh, pro každou jednotlivou agenturu. Sloučit naše síly a možnosti. Evropská strategie pro zdraví a bezpečnost v práci. Já vám eh, mohu dát nasledující zpětnou vazbu. Když jsem začala pracovat ve funkci ředitelky agentury, tak jsem vlastně Eh, začala tak, že jsme si stanovili, že strategií musí být eh, větší, těsnější součinnost s komisí, tak abychom mohli zahájit evropskou strategii paralelně s eh, strategií komise. Diskutovali jsme o tom s komisí, rozhodli jsme se, že tak učiníme, že to podpoříme a lhůta pro nás eh, v Bilbao je konec roku 2013. Rozhodla o tom takto správní rada. A samozřejmě teď eh, komise odložila eh, tu konečnou lhoutu pro svou vlastní strategii a my na to budeme reagovat obdobně, aby tady se ta data k sobě přiblížila. Každopádně si uvědomujeme, že eh, je tady vysoce zapotřebí mít novou strategii eh, ohledně zdraví a bezpečnosti eh, v práci právě v této době velké krize. Další dotaz mým směrem se týkal hospodářského dopadu. V roce 2012 začínáme také přemýšlet nad další eh, možností a to je užívání určitých nástrojů na úrovni firem a podniků, tak, aby se tam zlepšil proces restrukturalizace a aby se sociálně citlivým způsobem eh, tato restrukturalizace prováděla s určitými specifickými nástroji. tak aby ten celý proces eh, byl citlivý. Další dotaz. Interaktivní hodnocení rizik online. Ano, my jsme začali již eh, euro eh, převádět do devíti jazyků a budeme v tomto úsilí pokračovat, jak to jen bude možné protože možná, že jste si všimli eh, v tom dokumentu v tuto chvíli prakticky 17 eh, eh, členských států již euro buď přímo používá, anebo o to jeví veliký zájem. Takže se dá říct, že to bude velmi, velmi zásadní a že tento nástroj pomůže. A teď ta dohoda ohledně sídla. Tady si dovolím vás informovat eh, o aktuálním vývoji. Došlo k první diskuzi s baskickou vládou eh, s žádostí o podporu. Dostala jsem dobrou eh, zpětnou vazbu. Oni si myslí, že je důležité, abychom dělali svou práci v dobrých podmínkách a podporu nám eh, přislíbili, ale žádnou konkrétní odpověď jsme od nich nedostali. Nemyslím teď, myslím teď nějaké finanční závazky z jejich strany nezazněly. To je zatím tedy všechno, žádná konkrétní informace o nějaké konkrétní budově a tak dále. My eh, budeme v únoru znovu o těto věci diskutovat s eh, madridskou novou vládou a budeme eh, žádat tedy podporu jak s sídlem v Bilbao jako takovým, tak podporu finanční. Pracujeme na tom. Stárnoucí pracující. Tak zase určitou základní informaci. V loňském roce jsme začali rozvíjet několik eh, informačních eh, nástrojů eh, ohledně stárnoucích pracovníků na úrovni firm a podniků. To je jedna z našich důležitých oblastí. My v tomto směru budeme pracovat dále, budeme eh, chtít, aby se více uspůsobovala pracoviště k potřebám starnoucích eh, pracovníků a také, eh, aby vznikly řídící nástroje, které by umožňovaly řešit problémy velice diverzifikované společnosti. A i nástroje, které se týkají eh, vedení a účasti, eh, budou zohledňovat eh, různé stáží pracovníků. A ještě psychosociální aspekty práce. Zase, to je vždy součástí našich šetření. Tato šetření na úrovni podniků ukazují jasně, že dopad na zdraví různých psychosociálních rizik eh, se zvyšuje prakticky ve všech oblastech. A my samozřejmě na to reagujeme, eh, vedeme kampaň o eh, vedení a účasti a, je to, to, a toto je důležitým aspektem. Zároveň chceme přicházet s řešeními, a to pro všechny úrovně. A jak víte, rok 2013 a 2014 budou e, leta, kdy začne kampaň o psychosociálních rizicích. Rovněž e, také začínáme připravovat takové informační balíčky a společně se svými partnery pracujeme na otázkách, e, které by měly vést ke zlepšení situace. Nevím, zdali pozměňovací pozměnění eh, znění eh, směrnice z roku 89 hodně pomůže. My eh, každopádně vidíme částečně nedostatek informací, protože to zvyšování povědomí o těchto věcech je důležité ta osvěta je důležitá, ale především na té eh, nejnižší a střední úrovni je třeba poskytovat eh, praktické nástroje tak, aby se eh, tyto problémy daly řešit třeba ve spolupráci s odbory, s zaměstnavateli, pardon, se zaměstnanci a to myslím, že by mohlo být velice užitečné. Další otázka. Vývoj jak tedy se vlastně eh, zkoumá dopad na zdraví u eh, samostatně pracujících eh, či lidí pracujících z domova. To není přímo cílová skupina, nicméně když se třeba zabýváme zdravím žen, tak se zcela nepochybně do toho našeho hledáčku dostanou i ženy pracující z domova, Eh, kterých je hodně. Samozřejmě, že v našich eh, studiích dostáváme i zpětnou vazbu eh, v tom smyslu, že starší lidé reagují trochu odlišným způsobem, ale musím říct, že to není v tuto chvíli naše cílová skupina. A problémy svalové a pohybové, tak našich eh, materiálech eh, jsou tyto věci často eh, zmiňovány. Tyto problémy zasahují největší procento pracovníků a musím říct, že jsme do projektu ESENA zařadili, jak jste viděli, jednu Eh, tento aspekt. Eh, jedna publikace se tím bude zabývat eh, na úrovni podniků a je to vlastně pokračování naší práce, protože my jsme k tomuto tématu již také vedli konkrétní kampaň. A jak tady bylo řečeno, Eh, vlastně ta repetitivní práce, sedavé zaměstnání a tak dále k tomu přispívá a proto my chceme poskytovat i eh, přiměřené informace, eh, jak se takovýmto pohybovým dalším problémům vyhnout předsedkyně. Já strašně rád, nerada vás přerušuji, ale musím vás poprosit, abyste ukončila vaše vystoupení. Dobře, děkuji za pozornost a mohu to možná teď předat eh, panu Letmajerovi. Já budu velice stručný. Pokud jde o školení a kvalifikace, nesmíme zapomínat na to, že školicí rámec sleduje eh, princip eh, orientace na výsledky, což znamená, že při ověřování by toto mělo migrantům naopak pomáhat. Samozřejmě než, nesprávná alokace, pokud jde o, o kvalifikaci u migrantů, je častým problémem. Takže ptáte-li se, je-li to naše práce, je to naše práce. A na konci února konec konců k tomu proběhne briefing, kdy dostaneme souhrn výzkumné zprávy, která bude představovat souhrn čtyřletého výzkumu, která se, a která se zabývá také migranty, ne jenom migranty, ale také jimi. Velice důležité téma samozřejmě. A zatím nemáme pevně stanovený rozpočet, je samozřejmě stárnutí populace. To na jednu stranu znamená nové dovednosti pro stárnoucí občany, to potřebujeme pokud chceme, pokud je musíme zachovat na trhu práce, je potřeba jim poskytovat možnost vyškolit se v nových znalostech. A ti, kteří to potřebují, jsou často ti, ke kterým se dostáváme nejhůře. Takže to je celá taková skupina problémů týkající se školení a vedení, nabízení různých modulů, protože lidé k nám přicházejí z různých podmínek, e, lepší práce s dospělými, financování, a velice specifická skupina eh, lidí, kteří se nacházejí v transitním období mezi kariérami. Eh, otázka na práci z domova. Samozřejmě stárnutí není pouze něco, kteří, eh, něco, co se týká lidí, kteří chodí do práce. Je to samozřejmě takový megatrend, který definuje naše budoucí potřeby a budoucí trendy samozřejmě. A Mm, podobné výzkumy provádí například ve Francii, e, v tom smyslu, že toto je velké téma i pro e, zaměstnance, kteří pracují z domova, případně podnikatele, kteří pracují z domova. To. Tady ten sektor je snad nejrychleji rostoucí sektor do budoucna a je potřeba zajistit, aby tito lidé měli dostatečné eh, kvalifikace, aby byli uznáváni systémem, aby byli součástí toho systému formálního, protože momentálně je jedním z největších problémů to, že v něm nejsou. Pokud jde o sociální disparitu, ne, tím se my nezabýváme eh, jako samostatným tématem, ale pokud jde o praktické eh, kvalifikace a všeobecně školení je eh, samozřejmě zajistit dostatečný přístup pro všechny, ale je eh, nutné zjistit i eh, ty okrajové výhody školení, například aktivní občanství a tak podobně. A nakonec ta otázka, co zazněla na začátku, pokud jde o potenciál pro úspory v agenturách, samozřejmě potenciál na úspory je vždy. My se tento potenciál snažíme co nejvíce využít. Dám vám dva příklady. Zhruba pět členů CDFOPu v loňském roce byli v podstatě neustále na misích, což jsou velice nákladné záležitosti, zejména když musíte cestovat ze Soluni. Takže e, zkoušíme určitým, jednak tedy zkoušíme, se snažíme být co nejrestriktivnější a za druhé se snažíme nalézt nějaký způsob e, zrušit tyto mise, používat videokonference nebo konference v rámci aplikace Skype. To je jeden příklad. E, druhý příklad je stále častější přechod na elektronickou komunikaci, elektronické publikace, což je daleko méně nákladné než na papíru vytištěné publikace. Ale samozřejmě i v úsporách existují určité limity, protože e, musíme zároveň pracovat podle našich daných kritérií, ať už administrativních nebo byrokratických, musíme se zabývat ochranou dát. To jsou všechno věci, které jsou nutné, ale které zkrátka něco stojí. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. Já začnu odpovědí panu Cerkasovi a budu hovořit španělsky, protože on se španělsky zeptal. Eh, eh, la primera cuestión era ta první otázka byla obecná, týkala se ukazatelů. Zda se soustředíme nejenom na výsledky, ale také na eh, eficienci, na účinnost. Myslím, že všichni si v současné době uvědomujeme, jaké jsou rozpočtová omezení a je to tedy samozřejmě i pro nás eh, priorita. To platí pro všechny agentury, včetně té naší, která má vlastně zhruba 20 milionů eur pro 100 eh, zaměstnanců. Myslím, že když se podíváte na počet zpráv a na jejich dopad, tak si dovedete představit, eh, jaká tam ta efektivita je. Byla také zveřejněna zpráva o benchmarkingu, eh, to zveřejnil účetní dvůr. A také určitě by bylo možná zajímavé pozorovat, eh, pardon, porovnávat agentury s jinými eh, orgány stejné velikosti, eh, ale nebo i větší velikosti na mezinárodní úrovni. Já myslím, že bychom si nestáli tak špatně. V našem případě 82% našeho rozpočtu je věnováno na výzkum a komunikaci. To je vlastně součást našeho mandátu. Pro příklad, tři Evropské ankety spotřebovaly 34 našich zdrojů a je to samozřejmě věc, která je zcela klíčová pro naší práci. Ta druhá konkrétnější otázka pana Serkase se týkala restrukturalizace. Naše činnost v Evropském eh, středisku pro rozvoj odborného vzdělávání zahrnuje i informace o ztracených a nově vytvořených pracovních místech. Také se zabýváme restrukturalizací v malých podnicích. Ten projekt se teď dokončuje a také provádíme struktura, eh, zkoumání strukturálních změn na trzích práce. Samozřejmě by se dalo dělat e, i e, víc. Je to také otázka zdrojů. Mohli bychom se zabývat e, opatřeními globalizačního fondu, tam bychom mohli hodnotit efektivitu přijatých opatření, anebo v případě sledování případů hromadného propouštění a nebo informování v podnicích tady eh, vlastně pracujeme s notifikacemi eh, hromadného propouštění eh, orgánům v členských státech. Díváme se třeba i na to, zda tam jsou splněny všechny právní požadavky a podobně. Ale teď tedy myslím, že vyvíjíme poměrně rozsáhlou činnost v tomto ohledu a samozřejmě velice rádi vás přivítáme na eh, návštěvu. Už minulý rok tady byl výbor pro zaměstnanost u nás a může si něco podobného zopakovat. Pokud jde o mladé, eh, máme na to projekt. První výsledky už byly zveřejněny během roku, bude souhrná zpráva zveřejněna. Jedná se vlastně o vyhodnocení nákladů na tu nezaměstnanost mladých, ale také se jedná o sociální dopady, eh, o politická opatření v členských státech, eh, které se tedy eh, snaží tuto otázku řešit a v té zprávě se odhaduje účinnost těch přijatých opatřeních. Teď k těm ostatním otázkám, pokud jde o tu otázku týkající se Romů. My se chystáme vydat, pokud už to není vydáno v tuto chvíli na našich webových stránkách, to nevím, eh, projekt týkající se podmínek, eh, eh, životních podmínek Romů, zejména pokud jde o jejich, jejich úroveň bydlení. Zde spolupracujeme s DG Sanko a spolupracujeme také s Agenturou pro základní práva z, z Vídně, protože to je agentura, jejíž hlavní odpovědností Romové jsou. Pokud jde o obecně pracovníky, eh, agentura v Dublinu už mnoho let věnuje práci na eh, řízení pracovních sil a stárnutí eh, pracovníků na trhu. V podstatě vyvíjíme sadu opatření pro řízení stárnoucích pracovních sil na úrovni společností, eh, protože musíme zajistit trvalé udržitelnou zaměstnanost a práci a pracujeme také na projektech, jakým způsobem, eh, jakým způsobem eh, s řešit situaci pracovníků, kteří musí pracovat a zároveň se například starat o staré rodiče nebo jiné rodinné příslušníky ta nezaměstnanost. Je to samozřejmě strukturální, ale zároveň cyklická nezaměstnanost. Eh, v tomto roce proběhne průzkum, který se bude snažit eh, učinit takovou tu analýzu. Eh, v některých sektorech je situace poměrně jednoduchá, například v Irsku nebo ve Španělsku je jasné, že počet pracovních míst z doby před krizí se už ne, nebude opakovat, takže to je strukturální problém a je potřeba přeškolit ty pracovníky, aby mohli pracovat v jiných sektorech, ale v jiných oblastech není, alespoň z mého hlediska, situace vůbec jasná. Ale jak říkám, tím se budeme letos zabírat. Pokud jde o sociální disparitu, to je jedna se součástí zprávy Jobs Monitor, která vyjde letos. Je to také součástí dokumentu Komise sociální Evropa. Tam je tento trend mm, zahrnut, kde sledujeme disparitu práce Zejména jsem o tom mluvil v souvislosti s těmi segmenty nejvyšších a nejnižších platů. Díváme se také na to, jaká politika je nejlepší. Není to stejné ve všech zemích. V některých zemích eh, je ten vzorec velice specifický, pokud jde o změny v, eh, mezi pracovníky. A samozřejmě zmiňujeme eh, tu třetí vlnu průzkumu kvality života v Evropě na základě které uvidíme trendy, které v Evropě panují a uvidíme například, jak to je s přístupem k základním službám nebo jaké jsou základní životní podmínky. Což jednoznačně ty první nálezy eh, vydáme již letos, ale na příští rok předpokládáme, že proběhne sekundární analýza eh, tohoto průzkumu na přesně toto téma. Děkuji mnohokrát. Thank you very much for the questions. I'll try to be as brief as I can. Děkuji za otázky. Pokusím se být maximálně stručná. Nejprve náklady a e, kritéria efektivitu. E, my jsme výsledek e, účetního dvora vzali velice vážně, i když plníme všechna kritéria pro benchmarking, tak se snažíme zlepšit efektivitu našeho naší agentury. Nejprve je to systém, který se nazývá řízení výkonu a kvality a zabýváme se eh, všemi oblastmi, kde by se dalo případně ušetřit. A v tomto světle také se správní radou chceme začít v březnu analýzu eh, eh, nákladů vedení a zprávy agentury už v minulém roce jsme v tomto směru provedli určitou, určité šetření o nákladech na výstupy. My máme prostě určitý rozpočet, který jste nám vy umožnili, ale e, tomu zase může e, odpovídat jenom určitý počet výstupů, kvalitativních i kvantitativních. Takže e, do tohoto zahrnujeme ty nejvýznamnější činnosti. A k infrastruktuře tady nemám příliš mnoho novinek. Zatím nemáme e, smlouvu od, s italskými orgány. E, hodně slibů zaznělo. Zůstáváme e, velkými optimisty. Naděje umírá poslední. Doufáme, že ta smlouva bude uzavřena co nejdříve a že budeme moci tedy ve své práci v roce 2012 pokračovat. Včera e, jsem byla požádána e, kabinetem našeho komisaře e, o aktuální informace, takže komisař je stále na naší straně a doufám, že s návštěvou vážených poslanců Evropského parlamentu, která se má konat tento pátek, se naše situace zlepší. A teď k práci eh, v Jižním středomoří eh, po volbách. Samozřejmě je tady eh, stejný princip jako všude. Nová vláda musí dělat všechno jinak než předchozí, ale vzdělání a příprava, odborná příprava zůstávají stále díky bohu e, na e, seznamu priorit. E, v Tunisku už máme potvrzení, že můžeme jít tedy kopředu. V Egyptě je ta situace velmi odlišná. Tam proběhne mise v polovině března. Tam zatím nevíme, jakou bude mít egyptská vláda představu o prioritách. Eh, co se Maroka týče, tak tam po volbách eh, ne, eh, došlo k velkým změnám loňském roce král požádal o novou strategii v odborné přípravě a vzdělání, takže tam je určitá kontinuita, co se nás týče. A teď k Libii. Náš pracovní program byl již jednou aktualizován a zaslán vám, bude aktualizován ještě jednou. Libie není v součástí našeho portfolia, ale my jsme byli komisí požádáni, abychom s prací začali eh, s, pod heslem dělat více s menším objemem prostředků. Bylo nám řečeno, že víc prostředků prostě nebude, ale my budeme hledat nějaká řešení a doufáme, že i nadále se bude Libii dostávat evropské podpory. A teď ještě k migraci. Ano, kam tedy směřují migranti, záleží eh, na jednotlivých případech. Z východu směřují do Ruska, eh, z jižního středomoří do eh, zemí Golfského zálivu a Máme k tomu ještě další informace, které jsme připraveni vám sdělit. Co je důležité z naší perspektivy, je, že by, měla zač- že by měl začít boj o talenty. Některé kontinenty v tomto směru již začaly. Například eh, německá vláda nás požádala, abychom se začali zajímat o ty nejlépe kvalifikované E, lidi a my se na to chystáme. Děláme hodně v té přípravné fázi e, e, před migračními pohyby a v tomto směru doufáme, že do Evropy půjdou ty nejlepší mozky. A teď ty rozdílnosti, my to analyzujeme, v letošním roce v těch v této analýze budeme pokračovat a chceme zjistit, zdali všechny tyto partnerské země Eh, vnímají nutnost nejenom ekonomické, ale také sociální konvergence. V práci, kterou realizujeme eh, s těmi partnerskými státy, je sociální ochrana nedílnou součástí, protože eh, my to předkládáme jako takový celoevropský balíček, jehož je sociální politika součástí. Děkuji. Tím se bohužel dostáváme na konec této diskuse, která byla velice eh, zajímavá, když možná někdy trochu formální, toho jsem si vědomá, ale tak to prostě je. Vím, že určitě budeme mít další příležitost k diskusi během roku. Eh, těším se na to. Bude to eh, prostřednictvím iniciativ, které vyvíjíte, prostřednictvím různých konferencí, které, jste, které budete pořádat tak, jak jste je pořádali loni. A samozřejmě, pokud zase budete mít nějakou další iniciativu, budeme rádi po vašem boku, stejně jako tomu bylo dosud. My, jakožto delegace pro zaměstnanost a sociální věci, letos navštívíme eh, Turínskou nadaci a Soluňské středisko a aby to bylo eh, vyvážené, protože já už jsem v Turíně byla, takže budu vést tu delegaci, která pojede do Soluně a eh, nechám tedy jiné kolegy z komise, aby se zhostili delegace, která pojede do Turína. Děkuji ještě jednou za vaše vystoupení. Přeji vám eh, hodně úspěchů ve vaší práci v roce 2012. Možná bychom ještě s komisí měli vyjasnit, jak my, jakožto parlament, vás můžeme eh, třeba více napřímo využít podle našich potřeb. Už jsme o tom s některými z vás hovořili loni. Je pravda, že když se podívám třeba na otázku dopadu úsporných opatření na pracovní místa v jednotlivých zemích nebo na rizika týkající se odborné přípravy, aniž bych se na to dívala nějak eh, politicky, tak určitě ten váš pohled by byl zajímavý. Nad rámec toho, co žádá komise, eh, by bylo možná dobré, aby ta interakce mezi námi byla posílena. A na základě toho vašeho pracovního programu pro rok 2012 si už můžeme udělat užitečný obrázek o tom, kde bychom se mohli navzájem podpořit. Takže tím jsme ukončili tento bod na pořadu jednání. Bod 19, tam dám slovo paní eh, Cimer, aby nás seznámila se svým stanoviskem, pokud jde o uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocenou práci. To je stanovisko, které připravujeme pro výbor FAM, kde je zpravodajkou eh, Edith Bauer, která dobře zná i pohled našeho výboru. Takže paní Cimr, máte slovo. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, vyvoláváte eh, zde bod o kterém se velice často mluvilo v minulém legislativním období a v rámci kterého musíme říci, že od posledního jednání o tomto tématu a od e, příslušného stanoviska, který náš výbor podal, jsme se nikam moc daleko nedostali. Proto jsme se jako e, výbor rozhodli přispět stanoviskem k této zprávě Jde o eh, rovnocené odměňování za rovnocenou práci. Je to eh, v podstatě i součástí směrnice a součástí jiné legislativy. Zabýváme se tím už od roku zhruba 1975, ale i přesto eh, se rozdíly mezi muži a ženami v posledních letech v podstatě nemění. V návrhu, který je k dispozici, návrhu stanoviska, Ehm, kritizujeme to, že komise na usnesení eh, Evropského parlamentu EMPL z roku 2008 vůbec nereagovala, to je legislativní návrh a není to ani v pracovním programu pro rok 2012, ta opatření tam zkrátka nejsou. My máme stále přístup ten, že průměrně v těch 27 členských státech v Evropě mají ženy o 17,5 nižší hodinovou mzdu než muži, a to i ve vysoce kvalifikovaných pracích. I nadále tedy existují nerovnosti. Eh, hovořím teď zejména tedy o Německu, kde ta nerovnost mezi ženami a muži je více než 23 Víme, že ty nerovné platy se odražují také na nízkých důchodových dávkách a případně na starobní chudobě. Eh, u mužů je to 16%, eh, u žen 22% ohrožených chudobou v důchodovém větu. A také ve vedoucích pozicích je jasné, že pouze zhruba asi 10% žen eh, sedí, respektive v radách, ve správních radách v Evropě je zastoupeno zhruba asi jenom 10% žen. K tomu, co máte před sebou, chci eh, ještě chvilku prohovořit eh, o eh, důvodech těchto nerovností, protože na těch se zakládají formulace, které máte v textu před sebou. Podle odpovídajících studií mm, zhruba ve dvou třetinách případů platové nerovnosti na základě pohlaví vznikají z důvodu prvotní diskriminace v tom smyslu, že tedy muští kolegové mají vyšší platové odměny za stejnou práci ale jsou zde i jiné formy diskriminace, například časová flexibilita mimo standardní pracovní dobu, kdy ženy s rodinami jsou považovány a jsou tím pádem e, e, řazeny do kategorie méně flexibilních pracovníků a jsou méně odměňovány. I v oblasti technických eh, zaměstnání jsou muži často lépe odměňovány. Samozřejmě eh, eh, toto, toto horizontální rozdělení mužů a žen se objevuje tedy ve všech, ve všech sférách zaměstnanosti i ve vedoucích pozicích. Podívali jsme se také i na segment doby na částečný úvazek. To tradiční rozdělení zde stále je a celkově řečeno v v členských státech ženy většin, se většinou starají o děti a také déle trvá, než získají zaměstnání. E, z tohoto důvodu jsme navrhli jeden konkrétní bod e, pro výbor FEM, který e, máte také v textu před sebou. A e, navazuje to také na přílohu e, usnesení e, ve výboru FEM. Pokud jde o žádosti a požadavky, zejména jde o to, abychom měli legislativní a nelegislativní opatření, která by vertikálně a horizontálně zrušila toto toto rozdělení, a to ve všech sférách zaměstnanosti. Eh, chtěla bych upozornit pak ještě na jednu věc. Eh, já jsem toho názoru, že je potřeba získat i nové statistiky o eh, tomto problému, tak abychom měli koherentní informace o situaci v obou pohlavích a v, které budou přizpůsobené nové organizaci trhu. Tyto rozdíly nelze vykazovat pouze v, eh, v jakýchsi hodinových eh, sazbách, ale i v jiných oblastech zaměstnanosti, například v oblasti prémií, protože i v této oblasti jsou obrovské rozdíly. Potřebujeme přímé kontaktní partnery pro uplatnění opatření komise, které musí poch- kteří musí pocházet ze, z, z členských států a z místních sociálních institucí. E, musí to být e, i zástupci lokální a regionální úrovně a zástupci přímo ze sféry podniků. Zástupci také z univerzit a z jakýchkoliv dalších institucí, které jsou s tímto tématem úzce spjaty. Jde samozřejmě také o to, abychom vytvořili právně závazná pravidla, tak abychom zakotvili princip rovného odměnování za stejnou práci eh, do praxe a do každodenního života. To znamená, eh, musíme vyvinout dostatečně politič, dostatečný politický tlak, aby se toto v členských státech stalo. Je, jde o určitý mix strategií a konkrétní, konkrétních opatření eh, v rámci genderového mainstreamingu tak abychom veškeré problémy a rozdíly mezi odměnou, eh, odměnou mezi muži a ženami od, od, odstranili. Jednak eh, rovné podmínky v flexibilním eh, flexitime zaměstnávání, rovné podmínky, schodné podmínky pro péči o děti a pokud jde o schodné podmínky v rámci veřejných zakázek. To jsou všechno témata, Eh, která vedla k velice živé diskusi mezi zejména některými členskými státy. Já si myslím, že kromě toho bychom například mohli za- zavést i určitý koncept eh, certifikátu kvality. Eh, samozřejmě je zde také rozprava o zákonné kvótě zastoupení žen a je zde i také debata o tom, jak uzavřít ty nůžky rozevírající se mezi muži a ženami, pokud jde o, o platy. Norsko je jediná zema, která, země, která pracuje podle kvót. Eh, například i v, eh, ve největších na burze obchodovaných eh, firmách na burze najdeme ve správních radách 42 žen v Norsku. Takže to je příklad, kdy si Evropská unie může vzít příklad ze země, která vůbec není jejím členem. Eh, ještě jednu věc chci eh, zmínit a možná prodiskutovat, to je otázka, do jaké míry eh, by toto mohlo souviset s konceptem strategie flexicurity a jaký, jakou by ten, jaké by tento dopad mohl být, mít, jaké by tento koncept mohl být dopady na tuto platovou propast. Samozřejmě my do značné míry spoléháme na pozitivní dopady toho konceptu flexicurity, eh, spoléháme na odstranění diskriminace v oblasti platů, ale myslím si, že každopádně by bylo vhodné zvážit, jaké dopady toto bude mít. Děkuji za pozornost. Merci Děkuji. Paní Skřik. Kilderská. Doufám, že jsem to vyslovila dobře a potom paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že se vám ta výslovnost celkem podařila. Samozřejmě to moje příjmení je dost obtížné. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní Cimer za velice konzistentní a vyvážené stanovisko rozdíl ve mzdách žen a mužů, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, eh, stále přetrvává. Takže v posledních letech nedošlo k žádné změně. Podle některých názorů sankce vůči podnikům, eh, které takto diskriminují, nic nevyřeší protože problematika nízkých mest u žen je v podstatě součástí sociálních společenských stereotypů. Při šetření v podnicích se ukazuje, že eh, práce žen je méně oceňována. Eh, je tady vlastně taková představa, že ženy jsou méně efektivní, méně produktivní. A proto je třeba jasně vymezit, jaká je skutečná efektivita prací, práce žen a mužů, abychom vycházeli ze skutečnosti a nejenom z nějakých předsudků. Při této příležitosti bych chtěla se zeptat zástupce komise, pokud je přítomen v sále, aby nás obeznámil se výsledky kampaně, která proběhla v roce 2010 v členských státech a jejímž cílem bylo právě poukázat na tento problém nejen v podnicích, které e, občas e, takto diskriminují, aniž by si to uvědomovali, ale poukázat na tento problém i ve vztahu k široké veřejnosti. Je tedy třeba ukázat jak má vypadat ten správný, vyvážený eh, objektivní model odměňování. Pokud jde o stanovisko paní Cimer, myslím, že strategie flexikurity, o které hovoří ve svém stanovisku hned na začátku, by neměla sloužit jako nástroj boje proti mzdovým nerovnostem. Nemůžeme tedy eh, vlastně pak říkat zároveň, že flexikorita za to může. Já se osobně domnívám, že je velice důležité zapojit muže do domácích prací a do péče o děti. Ale eh, myslím, že každá rodina by si sama měla zvolit ten model, který jí nejlépe vyhovuje, Neměli bychom tedy nějak silou prosazovat tento model, který trochu eh, mění ten tradiční model rozdělení domácích úkolů, pokud to té rodině vyhovuje. Paní eh, Cimer tady je pro další sledování eh, platů, s tím souhlasím, protože často to není dostatečně transparentní, ta výše mest. Ženy sami let kdy nevědí, že jejich eh, mužští kolegové, kteří sedí vedle nich u stolu a dělají to tež, eh, jsou lépe placeni než oni. Je třeba předkládat eh, i v členských státech legislativní iniciativy, paní Cimer už o tom hovořila, takové iniciativy, které skutečně mohou přispět k odstranění takovéto praxe, kdy se ženám dává horší mzda. Je třeba naopak poukázat na dobré postupy eh, sociálních partnerů. Pokud jde o zaměstnavatele, neměli bychom zapomínat na rodinné firmy, kde také panuje mzdová nerovnost. ale někdy tam často ta, mm, ta partnerka ani žádnou mzdu nemá. A to potom má dopad na její postavení z hlediska důchodu a sociálního zabezpečení. Doufám, že to stanovisko se bude hlavně soustředit na mzdové rozdíly za stejnou práci a nebude se zaměřovat na výši mest, kterou dostávají muži, kteří mají jiné pracovní funkce. Chtěla bych tady připomenout velice dobrou zprávu paní Bauer z roku 2008 a doufám, že Evropská komise nyní konečně realizuje ta doporučení, která jsou obsažená v našem stanovisku. Děkuji paní Estrala, potom paní Movír. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poblahopřát navrhovatelce, která odvedla velmi dobrou práci. Toto stanovisko hovoří právě o těch nejdůležitějších aspektech. Zejména tam, kde se zmiňuje o problému ve skloubení pracovního a soukromého života. A právě z toho často pak plyne, eh, nebo s tím souvisí často i ta mzdová nerovnost, souvisí tím eh, stereotypy, které v naší společnosti přetrvávají a které se dotýkají postavení žen a mužů a pak mají ty negativní eh, důsledky právě v podobě mzdové nerovnosti což je velice nepříjemné pro ženy, zvláště v okamžiku, kdy se dostanou do důchodového věku. Navrhovatelka tady také právem připomíná, že tato eh, otázka mzdových nerovností je velmi důležitá a že v poslední době, na rozdíl od eh, jiných oblastí, eh, tady se žádného pokroku nedosáhlo. Právě naopak, v roce 2005 ten roz... průměrný rozdíl eh, byl nižší než 15 a teď už naopak to ještě stouplo na více než 17 a v některých státech ty rozdíly ve mzdách činí dokonce 30 Takže je to opravdu závažný problém, eh, na který se často poukazuje. My už jsme o něm několikrát diskutovali. a ženy v podstatě, eh, když se to tak převede, pracují o dva měsíce déle, aby si vydělali to tež, co muži. Kromě toho Eh, také zaznamenáváme mnohem menší podíl žen na trhu práce. To také souvisí s tou mzdovou nerovností. Z hlediska sociální spravedlnosti a rovnosti příležitostí je tato mzdová nerovnost nepřijatelná. Navíc to sebou nese i ekonomické dopady. Protože míra zapojení žen je o 10 nižší než míra zapojení mužů. Vzhledem k cílům EU ve své strategii eh, pro rok 2020, kde je tedy cíl zvýšit eh, celkové, celkový podíl žen a dosáhnout 70 tak tento cíl se podaří dosáhnout pouze tehdy, dojde-li k podstatnému navýšení a zlepšení zaměstnatelnosti žen. Pokud by existovala skutečná parita, pokud jde o podíl mužů a žen na trhu práce, pak bychom měli o 20 milion pracovnic více. A to samozřejmě bude mít i vliv na hospodářství. Podle provedených studií by zvýšení účasti žen na trhu práce na 70 znamenalo navýšení evropského HDP o 4 až 8 My tedy nemůžeme eh, rozhodně souhlasit s touto negativní diskriminací ve všech ohledech. To je věc zcela nepřijatelná. Ženy také jsou mnohem více vystaveny nejistým pracovním smlouvám a smlouvám na částečný úvazek. Velká část, nebo velké množství žen pracuje jenom na částečný úvazek, přitom u mužů je to pouhých 7%, kteří pracují na částečný úvazek. Skloubení pracovního a soukromého života je obtížné. Také se prokázalo, že se mzdová nerovnost mezi muži a ženami prohlubuje. Jestliže je žen více. A o to více je zapotřebí revidovat směrnici o mateřské dovolené, tak, aby ženy na mateřské dostávaly eh, vlastně náhradu za plat v plné výši. Také bych ještě chtěla připomenout eh, ty priority dánského předsednictví, eh, které v podstatě navazují na to, co je uvedeno v tomto stanovisku. A my, jakožto socialisté, s tím nemůžeme než souhlasit. Je třeba zvýšit podíl žen na rozhodování na všech úrovních a zejména na e, úrovni ekonomické. Všechno nasvědčuje tomu, že ženy jsou v rozhodovacích eh, procesech v hospodářských a finančních institucích EU velice špatně zastoupeny, představují jenom 5 v těchto funkcích. A to je znepokojivá situace. Protože na nejvyšší úrovni vlastně nenajdeme žádnou ženu. Například žádná žena, ani jedna žena nepředsedá eh, centrální bance v některém členském státě. Komise slíbila, že na začátku roku předloží legislativní iniciativu, která by měla přispět ke zvýšení počtu žen ve správních radách eh, státních podniků a také eh, podniků, které jsou kotované na burze. Doufejme, že komise tato opatření předloží, protože jsou skutečně nezbytná pro ukončení mzdové nerovnosti, která znemožňuje ženám sehrávat větší úlohu v hospodářském životě Unie. Děkuji. Paní Ovíra, potom paní Bauer. Děkuji vám mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Já budu velmi stročná. Eh, já souhlasím se všemi předřečníky a chtěla bych paní Cimr poděkovat za její stanovisko. Chtěla bych ale také upozornit na jeden takový problém. Eh, ta platová propast dnes už existuje jako průřezové téma, jako horizontální problém. Ve všech státech v té ekonomické od oblasti nebo v jiných eh, eh, podobně specifických oblastech najdeme pouze muže, kteří více vydělávají a odtud ta platová propast v podstatě pochází. Podle statistiky vidíme, že i podle čísel z tohoto roku, nebo z nejpozdějších let, eh, v roce 2007 to bylo 17,5% v celé EU a nyní eh, nastala krize, samozřejmě, a já jsem přesvědčená, že těch 17,5% najednou narostlo. A já si tak říkám, eh, jak to, že Evropská komise neprovádí žádnou studii, eh, jak o tom hovořila paní Bauer už v roce 2008 eh, v Estonsku, v mé zemi, ten, tato platová propast loni narostla z 13,8 na 38 V roce 2000 to bylo pouze 20%. Ta tendence je opravdu hrůzná. Můžeme schvalovat zprávy a dělat, co chceme, ale stále nemáme žádná konkrétní opatření, jak donutit vlády eh, členských států, aby plnili naše požadavky. A možná právě proto bychom eh, měli na tento pozor na tento problém dávat víc pozor, měli bychom požadovat nové statistiky, protože žádná nová čísla v podstatě nemáme a v mnoha členských státech v podstatě není vůbec žádná legislativa, která by požadovala, že by platy žen a mužů měly být stejné nebo měly být postupně vyrovnávány, pokud, mají, pokud odvádějí stejnou práci. Proč to říkám? Eh, v mé zemi se objevil eh, a byl schválen zákon proti diskriminaci. V něm se vyžaduje, že práce a odměna za ní má být schodná pro muže a ženy. Tento zákon byl eh, schválen v roce 2008, ale nic se nestalo. Eh, ženské organizace požadují, aby tento zákon byl náležitě implementován, ale nic se neděje. A my se nacházíme v podstatě eh, na stejném místě, jako jsme byli v roce 57, to znamená v půlce minulého století. I v základních smlouvách EU že stojí, že diskriminace žen nesmí existovat. Ještě jeden problém chci zmínit. My hovoříme o tom, že máme horizontální indikátory. Eh, platová propast eh, existuje i proto, že nevíme, jak vysoké platy jsou. Já nevím, jestli ve všech členských státech e, jsou platy utajovanou skutečností, že se neví, jak jsou vysoké. Ale to je přesně ten problém, protože ženy vlastně vůbec nevědí, že vydělávají méně, ačkoliv dělají stejnou práci jako muži. A právě proto eh, nic neříkají a nic se neděje. Možná, že bychom my zde mohli všichni společně s e, výborem pro e, ženy více upozorňovat právě na tyto problémy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Bauer, a pak dám slovo komisi a to protože tu je pan Stein a e, protože jedna otázka byla přímo na komisi nasměrována. Prosím, paní Bauer. Děkuji a rovněž děkuji za stanovisko. Mně osobně se zdá, že to je skutečně velmi složité téma. A myslím, že vrátit se k této věci po roce 2008 je velice vzrušující, už vzhledem k tomu, že ta základní legislativa je úplně jiná i když víme, že to je jedna z nejstarších legislativních norem, která se týká rovnosti pohlaví a vyplývá z římské smlouvy z roku 1957. I když jsem vypracovávala tu předchozí e, zprávu k této problematice, tak jsem si kladla stejnou otázku jako teď. A to, jak to, že tady máme na stole 30 let starou e, sekundární legislativu e, prakticky bez žádné změny. To je pro nás základní e, otázka pro nás jako legislativce. Co dělat v takovýchto situacích? Máme snad čekat a dělat nějakou kampaň, o světovou kampaň, což Eh, dejme tomu, je dobré. Já si skutečně vysoce vážím toho, že jediná pozitivní věc, kterou komise dokázala po zprávě z roku 2008, je vlastně vyhlášení toho dne rovné eh, odměny, rovného odměňování Equal Pay Day. To je zajímavé, to je nové a tak dále. Ale teď víme, že to přepracovaná směrnice, která nahrazuje tu původní směrnici o rovném Eh, odměňování. Prakticky nic nového nepřináší. Eh, prakticky žádné nové změny neobsahuje. Eh, pro mě je základní otázkou, co vlastně v takovéto situaci dělat. Ponechat tu legislativu bez sankcí, ponechat tu legislativu bez jasně formulované žádosti o transparentnost, Eh, pokoušet se eh, přemlouvat postupně jednotlivé státy, vy, eh, tvářet tlak, aby tento systém učinili transparentnější, a nebo žádat komisi, aby přišla s novým legislativním návrhem. Dokonce to bylo i předvídáno před přípravou toho časového harmonogramu, té cestovní mapy. Pokud si vzpomenete na tu dobu před zhruba dvěma lety přibližně, tak nám e, komise něco takového zaslala. Týkalo se to e, rovnosti pohlaví a tehdy to nebylo přijato. Takže otázkou je, co v takové situaci dělat, když e, Prostě jsme si vybrali tu cestu, kterou jsme si v roce 2008 vybrali eh, a, požádali komisi, aby přišla s nějakou vylepšenou normou, jako v roce 2003, aby se více prosazovaly některé praktické kroky v oblasti sociálního dialogu nebo eh, v oblasti osvěty A úplně poslední poznámka. Poslední aktualizace eh, na stránkách Eurostatu je ze včerejška. Eh, Týká se tedy rovných eh, platových možností a to skoro je 17,1 předsedkyně. Děkuji. Určité údaje mluví sami za sebe teď dám slovo panu Andreasovi Steinovi z komise, aby eh, mohl odpovědět eh, na otázku paní Skrutkevské. Prosím, pane Stajne, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za představení návrhu stanoviska a za velice zajímavou rozpravu. Já si myslím, že mohu říci, že komise zcela souhlasí se základním směrem, kterým se ubíhá diskuse a kterým se ubírá i e, to stanovisko. Ten rozdíl genderový je naprosto nepřijatelný a je potřeba jednat. To je důvod, proč komise učinila z rovných platových podmínek jednu ze svých priorit podle e, strategie genderové ekvality z roku 2010 až do roku 2015. A v rámci této strategie komise učinila několik prohlášení konkrétních kroků, které podnikne v rámci implementace této strategie eh, a v rámci zlepšování eh, situace, pokud jde o tento rozdíl mezi oběma pohlavími. Eh, komise implementovala a momentálně také stále implementuje to, co ohlásila v rámci této strategie a podniká opatření která jdou nad rámec této strategie. Občas něco takového zazní v rozpravě zde a jinde, ale já bych rád konkrétně zmínil několik bodů, tak abych vám doložil, co komise dělá a co dělat bude, pokud jde o tuto propast. První věc, co chci zmínit a která byla zmíněna paní Bauer před několika okamžiky, je e, zavedení e, takzvaného Equal Pay Day, což je v podstatě označení dne, v následujícím roce, do kterého ženy musí pracovat, než dosáhnout eh, stejného penza vyplacených peněz jako muži v rámci tedy kalendářního roku. Eh, ale ono vůbec slovo oslava eh, je ne, nesprávné, byl, a spíše ten den byl označen poprvé v roce 2011 a bude označen i letos. Bude to 2. března, podle nejnovějších čísel. V roce 2011 to bylo 5. března takže nějaký minimální postup správným směrem tu je, posunulo se nám to o tři dny na 2. března. Eh, je to ovšem posun naprosto nepřijatelný. Toto je velice důležitá věc, která upozorní veřejnost na pra- platovou propast mezi muži a ženami. Je to důležitá iniciativa. Druhá věc, kterou chci zmínit a která, myslím, zatím nebyla eh, v diskusích vůbec zmíněna, zatím je to, že komise zadala studii eh, v roce 2011 která má analyzovat velice široké spektrum eh, opatření na úrovni politiky, jak legislativní, tak nelegislativní, která zahrnují většinu návrhů učiněných eh, v usnesení parlamentu z roku 2008. Mnoho věcí, které jsme vyslechli dnes v eh, rozpravě, je zde také zahrnuto, to znamená opatření na zvýšení transparentnosti platů, opatření týkající se sankcionování za diskriminaci, eh, nelegislativní opatření, jako je například eh, doklad o rovném vyplácení mužů a žen, to někdo už myslím zmínil, to je všechno součástí těch možností, které tato studie analyzuje. Tato studie momentálně pro, prochází finalizací a už brzy bude dokončena a jakmile bude, komise se podívá na to, jaké by byly nejlepší následné akce, eh, pokud jde například o nejvhodnější kroky, které budou zahrnovat, a to je, myslím, velice důležité, konzultaci se sociálními partnery ve věci možných budoucích opatření pro boj s eh, platovou propastí. Je to součástí pracovního programu Komise na rok 2012 jako nastávající iniciativa i do roku 2013. I tehdy bude probíhat konzultace se sociálními partnery, pokud jde o eh, platovou propast mezi pohlavími a to je v podstatě harmonogram, podle kterého i momentálně pracujeme. Komise rovněž eh, podnikla celou řadu dalších opatření, například eh, spustila informační kampaň, která byla zmíněna v rámci diskuse, takže o tom se nebudu moc rozmlouvat. Také jsme nedávno spustili novou iniciativu, vyzvali, eh, podali jsme žádost o výzvu o veřejnou zakázku, které, která by se zabývala novým zvyšováním povědomí mezi společnostmi v rámci zejména školicích aktivit a výměn nejlepších a osvědčených postupů. E, to jsou věci, které už do určité míry proběhly, e, zejména tady v oblasti výměny osvědčených, e, osvědčených postupů. Komise organizovala několik konferencí, kde se sdílely ty nejlepší příklady postupů. Mám jeden příklad, který vám mohu říci, ten obdržel hodně dobrou zpětnou vazbu. To je například vývoj softwaru, který umožní zaměstnavatelům a někteří zaměstnavatelé to často, prosím, také nevědí, do jaké míry eh, v jejich vlastní společnosti tato propast existuje, protože to není něco, čím by se zabývali. Software, který jim umožňuje vypočítávat a nakládat eh, s touto propastí, což by mohl být velice důležitý nástroj pro redukování případnou a případnou eliminaci této propasti. A eh, nakonec, to je důležitá věc, která padla několikrát v debatě, já si myslím, že statistické důkazy platové propasti, což je velice komplexní fenomén, který zahrnuje diskriminaci, ale ne pouze diskriminaci jako takovou, jde daleko nad rámec diskriminace jako takové, kterou za, za, zakazuje samozřejmě římská smlouva. Statistic, tak, tak, takováto statistická data jsou zapotřebí a Eurostat eh, bude měnit svá pravidla tak, aby e, mohlo dojít k lepšímu rozkladu dat a abychom my mohli získat lepší informace o tom, jak ta eh, platová propast mezi pohlavími vzniká a jak fungu, jak, jakým, do jaké míry existuje v členských státech. Na závěr, paní předsedkyně, mi dovolte říci, že kromě rutinních úkolů posilování legislativy komise podnikla poměrně širokou škálu opatření, tak aby bojovala s, touto multi, s tímto multidimenziálním fenoménem eh, z několika různých stran. Komise chce i nadále v tomto boji pokračovat a chce zvažovat všechny možné možnosti, k čemuž napomůže velmi studie, kterou jsem zmínil a důsledky z ní a její analýza. To je velice důležitý krok na cestě vpřed. Další věc, kterou chci zmínit, je to, že e, Gendro, je, je e, genderová vyrovnanost v rozhodovacích funkcích, to už několik lidí také zmínilo, všichni víme, že to je vysoko na e, seznamu priorit místo předsedkyně Redingové, to je také součástí pracovního programu Komise pro rok 2012, tak už bylo řečeno, a já si myslím, že je na místě zvážit jak přímé, tak nepřímé dopady které taková, takovéto opatření může mít na platovou propast, protože genderová diverzita a genderová vyváženost v rámci rozhodovacích orgánů, které mimo jiné rozhodují o platových strukturách ve společnostech, může být velice důležitým krokem v boji s platovou propastí. Takže, jak říkám, zvažujeme širokou škálu opatření, ale nezapomínejme na to, že legislativa je jedna možnost, ale není to možnost jediná. Eh, a občas to není ani možnost nejlepší. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Možná je to na politických stranách, aby rozhodli paní Cimer. Vzhledem k tomu, že už teď máme 15 minut spoždění, tak eh, prosím, Eh, buďte stručná v rámci možností. Už předem vám děkuji. Děkuji všem za příspěvky z nejrůznějších frakcí k tomuto stanovisku. Eh, já si z toho odnáším to, že e, toto je téma, v rámci kterého se můžeme velmi dobře shodnout napříč všemi politickými frakcemi ze v tomto parlamentu. Je to téma naprosto jasné a můžeme zaujmout naprosto jasné a cílevědomé stanovisko pro výbor FEM. Já si myslím, že toto e, je velice dobře a ráda bych eh, vyzvala všechny, kteří mluvili, aby vypracovali konkrétní pozměňovací návrhy tak, aby se stávající formulace mohla dále vycizelovat a také bych eh, ráda řekla, že to, co se v posledních letech vzhledem ke krizi odehrává, i to je něco, co nesmí zůstat ve stínu té krize, aby se tak řeklo, nesmí dojít ke zpětnému odbourávání již dosažených výsledků. To, co říkala kolegyně z Estonska, to je naprosto symptomatické pro to, co vidíme v mnoha, v celé řadě členských států. A zejména tam, eh, kde tato práva žen a diskriminace žen eh, jsou v ohrožení, eh, tam musíme s novou vervou Eh, s plným nasazením se začít angažovat tak, abychom se zpět vrátili k těm našim cílům, které jsme si stanovili. Chci upozornit snad ještě na to, je to konec konců důležité, protože aspektů je celá řada, eh, zejména aspektů, které se netýkají provádění eh, na programu komise z roku 2007. Jinými slovy, že eh, za stejnou práci stejná odměna. V mnoha členských státech se stále spekuluje, co to vlastně je shodná práce a to rozhodně nestačí. Je potřeba se na to lépe zaměřit. A potřeba je zaměřit se i na to, Eh, jaké jsou v jednotlivých zemích na, jedno, na úrovni jednotlivců možnosti případných žalob a tam, kde tyto možnosti nejsou dostačující, se musíme podívat na eh, jejich možné doplnění eh, pomocí legislativních opatření. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji. Takže tím jsme skončili s touto velice bohatou, podle mého názoru, diskuzí. A vy nám tedy teď, ne, jinak, e, teď je otevřena lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, které můžete předkládat do 8. února do 12 hodin a my se jimi budeme zabývat 29. Až, února až 1. března. Teď je tu bod 20 pořadu jednání a já dám slovo paní Inese Cyber, eh, která nahradila paní Ildu Figueredo. Je to první zpráva naší kolegyně a týká se Evropského roku občanů, rok 2013 a jde o to probrat 90 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Takže paní kolegyně, buďte tak laskavá, uveďte nám tyto pozměňovací návrhy a dbejte prosím na skutečnost, že už máme značné spoždění. Děkuji, paní předsedkyně, já se pokusím maximálně dodržet čas. Nejprve chci poděkovat eh, poslankyním a poslancům za všechny příspěvky, především co se týče tedy pozměňovacích návrhů předložených k tomuto textu, který se týká Evropského roku občanů rok 2013. Jsem si jistá, že tyto návrhy eh, výrazně obohatí naše stanovisko a rovněž jsem přesvědčena, že se nám podaří dospět k určitým kompromisům které budou nutné u tohoto stanoviska. Už teď mám určitou představu ohledně možného konsensu k těm navrženým pozměňovacím návrhům. Začnu s myšlenkou po sílení evropského občanství a volného pohybu a proti veškeré diskriminaci ať už je jakákoliv. Rovněž je tady další myšlenka. Tento volný pohyb uvnitř Evropské unie by měl respektovat různorodost a chránit nejhronější, nejzranitelnější spoluobčany. Chtěla bych ještě připojit jeden pozněvací návrh, který se týká e, pracovníků z třetích států, kteří by e, obývali jeden ze členských států Unie. Jde o to poskytnout jim práva, jim a jejich rodinným příslušníkům, e, kterým se těší občané Evropské unie. Stejnou pozornost je také třeba věnovat rodinám, Eh, občanů Evropské unie, které se odeberou žít do jiného eh, členského státu Unie. Je třeba respektovat eh, lidskou důstojnost, solidaritu a základní chartu lidských práv v Unii. Chtěla bych ještě zmínit otázku mobility, dobrovolné mobility na základě výměny znalostí a získání nových dovedností. Eh, je třeba, aby, nebo mohlo by být, být možné, aby eh, se tohoto typu mobility zúčastnili i různé kategorie občanů, různě staří občané a je třeba v tomto směru pracující více informovat o jejich eh, právech, svobodách, o jejich právech v oblasti sociálního zabezpečení, e, e, práva na slučování rodin, e, práva na pracovní podmínky a tak dále. Je prostě zapotřebí, aby občané Unie, ale také ti, kteří jsou ze třetích států a bydlí v Unii, byli informováni o svých právech. Pak je tady další bod, Eh, na kterém se shodneme, je třeba, aby tato informace byla k dispozici na různých nosičích, ať už je to eh, internet, eh, text psaný a tak dále, ale také v různých jazycích a rozšiřovaný i sociálními partnery. Tady bych chtěla zdůraznit význam programu RS. A význam, který toto všechno může mít proto, aby zaměstnanci a pracující obecně byli dostatečně informováni. Zaměstnavatelé nesmějí eh, vlastně eh, se chovat tak, aby jejich chování eh, navodilo možnost výskytu takových fenoménů, jako je E, prostituce a další. Prostě e, práva občanů Evropy musí být respektována. E, rovněž se tady hovořilo o nutnosti snižovat a omezovat různá překážky, které jsou spojeny s případným pohybem. I to, jsou to otázky třeba e, státní e, příslušnosti, e, statutu dotyčného a tak dále. Jsou to právní či jiné problémy, které vlastně vedou k obchodování s lidmi a k různým problémům. Já doufám, že se nám tady podaří dospět k nějakým kompromisům eh, u té závěrečné verze textu. Chtěla bych poděkovat také členům sekretariátu výboru, eh, kteří mě výrazně pomohli při koncipování dokumentu. Předsedkyně děkuji, paní Sipel a pak paní Harkin. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala zpravodajce, původní zpravodajce paní Figueiredo, která nám tady po sobě zanechala velice dobrou zprávu. Měli jsme také možnost eh, se eh, sejít eh, s její náhradnicí. Doufáme, že i s ní bude spolupráce tak dobrá jako s paní Figueiredo. Uvědomujeme si, že tady vlastně různé frakce jdou stejným směrem, ať už se jedná o diskriminaci, rovnost zacházení, eh, prosazování znevýhodněných osob, zmírňování těch překážek E, volného pohybu. Já si myslím, že můžeme sformulovat určitý počet kompromisních návrhů, které půjdou jedním směrem, ale e, v rámci předchozí směrnice tady je určitý problém, na který bych ráda upozornila. Dochází ke snižování objemu těch práv, když mluví o e, různých získaných právech, tak si uvědomujeme, že vlastně občané už nemohou Eh, některými právy disponovat, že v některých eh, situacích jsou i určitá práva eh, zastavena či zrušena, tak je třeba se zamyslet nad tím, co můžeme do budoucna udělat, tak aby tomu nebylo a aby se občané mohli těšit z celého rejstříku práv. Já bych se ráda zastavila u některých pozměňovacích návrhů, které se zdají být problematické. Když hovoříme o přítomnosti sdělovacích prostředků a když chceme sdělovacím prostředkům prostředkům eh, jak si vnuknout myšlenku, aby referovali o událostech v Unii, nějakým to předepisovat. To si upřímně řečeno myslím nelze. Eh, jinde hovoříme o volném eh, svobodě vyjadřování, takže to je trochu v rozporu. U pozměňovacím návrhu 53 hovoříme o úniku mozku a já musím říct, že to, co mě překvapuje, je, že my vítáme mobilitu občanů, ale zároveň nechceme, aby občané opouštěli teritorium Evropské unie. Mně to připadá problematické. Problém. Eh, faktem také eh, je, že u eh, číslo 26 tam jde o nějaký webový portál a informování o pracovních místech. Já myslím, že tady bychom spíše měli ho- hovořit o portálech, které už máme a nezavádět portály další. A e, poslední věc, e, pozměňovací návrh Figueredo 980, e, kdy se hovoří o konferencích a informování občanů. Tady bych naopak varovala před tím, že nejprve potřeba zajistit, že se nebude rozšiřovat prostituce a obchod s lidmi. A pokud my jako výbor pro zaměstnanost už jmenujeme nějakou problematiku, konkrétně tedy e, to, čemu se někdy říká švart systém, e, měli bychom spíše říci, jak proti tomu bojovat, ne pouze o tom informovat a zbytečně na to upozorňovat. Každopádně děkuji za možnost překládat pozměňovací návrhy. Těším se na další diskusi na toto téma. Já si myslím, že e, i dále v letošním roce bude potřeba chránit práva našich občanů a občanech. Pan Becker a e, to ale až pod paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat e, paní Figueiredo za velmi dobrou zprávu. Doufejme, že budeme moci na Eh, té zprávě s její následovnicí pracovat eh, konstruktivně. Co se pozměňovacích návrhů eh, týče, tak já s nimi souhlasím, především s těmi, které se týkají přistěhovalců a jejich rodin. Přítomnost těchto pracovníků nemůže být příležitostí pro snižování odměňování. Dánské předsednictví o tom dnes dopoledne hovořilo. Jde o to udržet plnou šíři těch práv, které E, obsahuje Evropská charta pro všechny. E, je tady e, otázka toho, aby lidé svá práva znali, ale zároveň, aby je mohli efektivně uplatňovat. Počet, určitý počet pozměňovacích návrhů se týká diskriminace, to je také důležité, o občanských iniciativách a také o, se týká individuálních práv tak jak jsou zakotvena v chartě. E, někdy se také vyjadřujeme o demokratické informace o politických procesech a o lepší informovanosti obecně a o právu se obrátit na ombudsmana. Já myslím, že ten rejstřík je poměrně široký a myslím, že by se nám mělo podařit dospět k určitým kompromisům. Některé E, pozměňovací návrhy jsou v tomto směru zvlášť přínosné a nemyslím si, že by obecně měly e, představit nějak, představovat nějaký problém. Ještě pan Becker, prosím. Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl e, na začátku říci, že zpráva Figueiredo je určitě hodně cená a to poznáme i na tom, že celková ochota ke koncenzu je hodně vysoká eh, v této věci. Eh, chtěl bych říct si, že zapojení občanských iniciativ je velice důležité. Eh, to jsme slyšeli konec konců a já na tom mám velký zájem. Mám dojem, že i z mého pohledu už v minulých uplynulých letech se objevila chyba, kterou nesmíme, nesmíme opakovat, a to je eh, přidělení nízkého množství prostředků z rozpočtu. V podstatě jsme zatím nikdy neměli dostatečně volné ruce eh, na to zabývat se tímto problémem, který je eh, vlastně jeden z těch nejklíčovějších, které máme před sebou. A je to zkrátka otázka evropských občanů na jejich vlastní práva. Je otázka, kdo, jakými prostředky, jak efektivně komunikuje. Já si myslím, že tyto otázky vůbec nejsou úspěšně vyřešeny. Já jsem velice rád, že některé pozměňovací návrhy k tomuto bodu se v tomto smyslu už vyjadřují. E, já si myslím, že e, podstatě zásadní problém je, že eh, evropští občané často nevědí, že jsou evropští občané a nechápou, jaká mají práva. Není proto na místě vytvářet nějaké iluze, je na místě začít pracovat s tím nejzákladnějším. Eh, to znamená informovat občany, informovat je o tom, jaká je situace. Eh, je důležité říci, že zde musí být samozřejmě maximální angažovanost ze strany členských států, je to i jejich odpovědnost je tady zakotven jeden klíčový pojem, to jsou veřejná právní, právně informující média Evropy, která se musíme zapojit. Eh, je zde eh, u bodu čtyři eh, riziko takového trošku nerozumění médiím. Nechceme vůbec nic předepisovat. Jde o to, aby existovalo celoevropské efektivní spravodajství, což můžou dělat média, protože konec konců je to součástí jejich zodpovědnosti. Děkuji. Paní zpravodajka, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji všem. Já tedy předložím určité kompromisní návrhy ve světle dnešní diskuze a doufám, že budou všemi přijaty. Předsedkyně, děkuji, takže tím jsme skončili s tímto bodem na pořadu jednání a e, chápu to tak, že naše zpravodajka předloží pozměňovací návrhy, kterými se budeme zabývat 29. února a hlasovat o nich budeme 1. března vzhledem k tomu, že výbor Libe by měl hlasovat v zásadě 12. dubna. A teď je před námi předposlední bod pořadu jednání, vzhledem k změně, kterou jsme dnes ráno ještě schválili. Je to bod 21 a na řadě je paní Mora budeme se zabývat eh, otázkou 233 pozměňovacích návrhů, eh, které byly předloženy ke zprávě, za kterou ona odpovídá a která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví v práci, především s eh, vyslosti s elektromagnetickým polem. Paní zpravodajko, máte slovo, ale dovolte ještě jednu poznámku. Je tady určitý malý problém paní Julie Girling eh, byla zpravodajkou za ECR, teď myslím stínovou zpravodajkou, ale ona už není eh, členkou našeho výboru, může se zúčastnit naší práce jako všichni poslanci parlamentu, ale <coughs> jako eh, stínový zpravodaj bude muset být někým ze své frakce nahrazena. Prosím, paní Moren, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, skutečně jsme obdrželi 233 pozměňovacích návrhů, 91 od zelených a ty ostat, ty ostatní jsou hruba stejnoměru rozděleny mezi ostatní politické skupiny. Já bych chtěla poděkovat všem eh, zpravodajům za socialisty Silváně Rabkej, za zelené Karimě Deli, za ALDE eh, paní Lisling a také chci eh, poděkovat za práci paní Gedling, která tady byla tou stínovou zpravodajkou za EKR a panu Tusasovi za GUE. Naše práce se skládala z velkého množství schůzek, kde jsme si vyměňovali informace a každá skupina potom později předložila své pozměňovací návrhy. Nicméně obecný Kontext nás nutí eh, vlastně dostat se z té slepé uličky, do níž jsme, nebo v níž jsme se ocitli eh, se směrnicí z roku 2004, kterou se nepodařilo eh, uplatnit. To uplatnění směrnice se odložilo na 30. dubna tohoto roku, což znamená, že vlastně by měla vzniknout nová směrnice, která bude skutečně použitelná, která bude smysluplná a která přihlédne i k potřebným výjimkám, protože ta směrnice nemohla být použita především v lékařství eh, kvůli eh, používání zařízení magnetické rezonance, které je nezbytné pro sledování některých chorob. Především se jedná o um, onkologické uh, choroby nebo různé neurologické uh, poruchy. Takže je třeba vlastně přepracovat tu směrnici z roku 2004, která byla nepoužitelná, tak, aby vznikla vyvážená situace, která eh, bude znamenat ochranu eh, zdraví eh, před expozicí elektromagnetickým polím a která ale zároveň umožní využití těchto elektromagnetických polí v potřebných případech, zejména tedy v medicíně. Snažili jsme se vytvořit vyvážený text, ale víme, že pravidelná pravidelný přeskum této směrnice je potřebný, aby se sledovaly některé účinky, které třeba zatím nejsou vědecky prokázány, ale kde je tedy třeba sledovat další vědecký vývoj, další vědecké poznatky. Eh, je tady i několik pozměňovacích návrhů, které se právě tohoto týkají a které hovoří o pravidelném pětiletém přeskumu tohoto textu. Druhý velice důležitý bod, který se objevuje v pozměňovacích návrzích, to je nutnost eh, použití elektromagnetického pole v lékařství. O tom ještě můžeme jistě hovořit. Myslím, že tady je třeba nalézt konsenzus. Nikdo z nás by určitě nechtěl být eh, postižen chorobou, která vyžaduje magnetickou rezonanci pro sledování postupu choroby a případné, eh, pro případnou léčbu. A v případě, že bychom onemocněli touto chorobou, tak určitě zase bychom nikdy nechtěli, nikdo nechtěli, abychom eh, nemohli využívat tuto technologii a proto je třeba to upravit i v té nové směrnici. Třetí bod tam ještě panují určité eh, otazníky. Pro některé frakce je to důležitější, pro některé méně. Je to problematika účinků, někteří říkají potenciálních účinků, které tedy dodnes eh, nebyly prokázány, ale je třeba eh, na ně dávat pozor. Čtvrtý důležitý bod to je nutnost eh, školení pracovníků, kteří jsou vystaveni elektromagnetickému poli a já bych k tomu dodala ještě jeden aspekt, to je potřeba rozšířit eh, dobré postupy a také eh, nějaké evropské nebo národní příručky či pokyny správného přístupu a správného využití těchto nástrojů. Někteří navrhují omezení expozice během jednoho dne. Tady si asi musíme všichni uvědomit, že ta expozice je vždy velice omezená. Obdržela jsem také dopis od paní Karimy Deli, která se eh, dnešního jednání nemůže zúčastnit. A která tedy hovoří o transparentnosti a dialogu v naší pracovní skupině a eh, která je naladěna na stejnou vlnovou délku, pokud jde o ochranu pracovníků a přístup k nejlepší péči předkládá návrh, který eh, se nese v tomto duchu a to je vlastně jediný bod, který eh, ve svém dopise zdůrazňuje ty ostatní pozměňovací návrhy eh, tam v tom dopise nějak nezmiňuje. V rámci všeobecné konzultace, kterou jsem prováděla mohu říci, že samozřejmě my všichni jsme vystaveni elektromagnetickým polím. Některá jsou zvláště silná, aniž bychom si toho let kdy byli vědomi. Tady mám na mysli především pánové eh, elektrické holicí strojky a nebo dámy eh, fény, eh, které držíte v ruce. Takže nestrácejme toto e, ze zřetele. Jedná se jednak o zdraví pracovníků, ale vedle toho jsme vystaveni i dalším elektromagnetickým polím a neměli bychom ale jak si rozsévat hrůzu z těchto elektromagnetických polí, protože často právě i jejich použití je pro zdraví prospěšné. Děkuji. Děkuji paní Lín, kterou tady vítám. Myslím, že to je jedna z posledních příležitostí, kde vám budu moci dát slovo a potom paní Rapti. Takže paní Líne. Děkuji. Ano, já eh, končím na konci příštího týdne. Doufám, že se zúčastníte mé rozlučkové eh, párty na konci eh, února. Každopádně děkuji Eh, Elizabet za práci, které si velice vážím, stejně jako všichni kolegové. Myslím, že si napsala velice dobrou zprávu a doufám, že se příliš už nepozmění některými těmi návrhy. Jak víte, já jsem na tom pracovala už od roku 2004 a já jsem velice ráda, že teď eh, na výboru ten přístup je jiný. V roce 2004 jsem byla téměř jediná, eh, která chtěla vyloučit magnetickou rezonanci z působnosti směrnice a teď se eh, zdá, že už je to hledisko, které se prosadilo v celém výboru a tomu jsem opravdu ráda. Také myslím, že je třeba zajistit, že magnetická rezonance bude i mimo ty mezní hodnoty já už v roce 2004 jsem chtěla jít dál a úplně tu rezonanci vyčlenit z působnosti eh, směrnice. Teď tady kompromis je takový, že se na ní nebudou vztahovat ty mezní hodnoty pro expozice. Já myslím, že to je velice důležité. Magnetická rezonance samozřejmě podlehá všem ostatním podmínkám směrnice, jenom by tam se na ní nevztahovaly ty mezní hodnoty. To je velice důležité, aby se vlastně mohla, mohly využívat přístroje magnetické rezonance v lékařství, protože jinak by hrozilo, že se vlastně počet umrtí v EU zvýší. Dále, pokud jde o krátkodobý a dlouhodobý horizont, je třeba se na to dívat i v krátkodobém časovém horizontu. Zatím nevíme, jaké jsou ty dlouhodobé um, efekty. Uh, já mám pozměňovací návrhy, kde vlastně říkám, že v budoucnu můžeme zohlednit i ty dlouhodobé účinky, ale pokud se bude provádět třeba přeskum, eh, tak budeme moci zohlednit i nové vědecké důkazy a je třeba to sledovat velice opatrně. Pokud zjistíme, že jsou i dlouhodobé účinky a bude proto vědecký důkaz, pak samozřejmě třeba ten text revidovat. Ale Možná by ten přeskum neměl být automatický v případě, že vědecké důkazy neprokážou, že tam ty dlouhodobé účinky jsou. Takže přeskum ano, ale ne eh, automaticky předkládat eh, novou směrnici, dokud nebudeme vědět, že to je zcela nezbytné, protože se prokázaly ty dlouhodobé účinky. Zatím se zdá, že tady nebude žádné prodloužení toho moratoria. Doufám, že tomu tak zůstane. Ještě k některým konkrétním pozměňovacím návrhům, které jsem předložila. 69. Tady eh, se to týká skutečně přístrojů. Eh, všichni víme, a v Evropském parlamentu je spousta eh, směrnic, které schvalujeme, a víme, že přístroje musí být bezpečné. Například přístroje magnetické rezonance také musí být bezpečné a jsou podmínky, které výrobci těchto přístrojů musí plnit a proto jsem v tomto smyslu předložila pozměňovací návrh. 79. Eh, o tom už jsem hovořila eh, na začátku, to jsem navrhla protože se to týká nejenom pracovníků, kteří provozují magnetickou rezonanci, ale týká se třeba i e, úklidového personálu a všech dalších, kteří tam mohou přijít do styku. 146. Tady myslím, že je důležité zhodnotit e, ten případ e, překročení těch mezních, mezních hodnot a případného značení. Takže je třeba zajistit aby ty mezní hodnoty v té dané oblasti nikdy eh, nebyly překročeny. Ale pokud se to zajistí, tak na co potom potřebujeme nějaké eh, označení nebo nějaké upozornění. Eh, pozměňovací návrh 146 se také týká školení zaměstnanců. Je třeba zajistit, že ve školení jsou upozorněni na problematiku BOZP proto jsem předložila hned několik pozměňovacích návrhů týkajících se odborné přípravy. 151. Eh, jenom bych vysvětlila výboru, o co tady jde. Tady jsem se vrátila k původnímu textu a tam se hovoří o ženách, které oznámily, že jsou těhotné, nebo o lidech, kteří nahlásili, že jsou nositeli přenosných zdravotnických prostředků. Někdy totiž není možné, aby se zaměstnavatel ptal eh, pracovnic, jste těhotná nebo používáte nějaký um, přenosný zdravotnický prostředek, protože by to byla diskriminace. Takže proto tady říkám, že ten pracovník nebo ta žena musí ten příslušný eh, stav oznámit, protože jinak by eh, to bylo velice problematické i v členských státech. A poslední pozměňovací návrh, o kterém se chci zmínit, 160, to je dohled nad zdravím. Já tady poukazuji na vnitrostátní právo a zvyklosti, protože dohled nad zdravím někdy zajišťuje zaměstnavatel, někdy členský stát, někdy to platí eh, vláda v některých členských státech, takže to musí být v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi. Samozřejmě ten zdravotní dozor je důležitý, ale je třeba eh, to formulovat tak, aby se to vztahovalo na všechny členské státy. Já doufám, že ta zpráva e, projde a že skutečně přispěje k ochraně pracujících a zároveň nebude znamenat přílišné problémy pro zaměstnavatele. Ale nejdůležitější, jak jsem říkala, je zajistit, aby se mohly používat zařízení magnetické rezonance a aby byly vyloučeny e, z uplatnění těch mezních hodnot. To je skutečně věc, pod kterou nemůžeme jít. Říkala jsem to na začátku, říkala jsem to už v roce 2004, pokud to neuděláme a díky bohu e, komise nám naslouchala a udělala na to moratorium, protože pokud by mu tak nebylo, tak by se vůbec nemohly používat zařízení magnetické rezonance v, v nemocnicích v celé Evropské unii. A já tedy doufám, že ta výsledná směrnice bude rozumná. Eh, přeji hodně štěstí zpravodajce. Já doufám, že zůstaneme v kontaktu i po té, co na konci příštího týdne opustím parlament. Děkuji. Děkuji. Paní Chapty a pak pan Tark. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat paní zpravodajce za skvěle odvedenou práci. Proběhla velmi dobrá spolupráce s ním a já bych eh, ráda řekla jen několik slov eh, k tomu uvedenému příkladu. Eh, my zde sedíme, je nás většina žen a ptáme se, jak často si musíme fénovat vlasy, když je máme mokré například. Eh, možná, že bychom eh, možná měli otevřít ještě separátní kapitolu pro kadeřníky a kadeřnice, že ano, pro kadeřnické salony. Já vím, že kolega Kristens tohoto asi velmi trápí. E, e, taky, pro, taky, taky ty holicí strojky, že ano, to taky trápí spoustu kolegů, to by také bylo úplně nové téma pro zcela novou směrnici. Pozměňovací návrhy, které jsme předložili k této zprávě, společně se Stevenem Hughesem který eh, má opravdu velké zkušenosti o elektromagnetickém záření a hodně nám s tím pomohl, tak tyto pozměňovací návrhy, které jsme předložili, eh, cílí na tři hlavní prvky. Eh, zaměstnanci musí být chráněni, výzkumníci také, a to i v rámci prevence, respektive v rámci většího množství preventivních prostředků. Druhá věc, ochrana pacientů a zejména ochrana dětí a osob s oslabeným imunitním systémem. E, tak, aby když jsou tito předmětem nějakého vyšetření, tak aby e, toto vyšetření bylo prováděno pouze pomocí magnetické rezonance. A poté jde také o ty nové vědecké informace, které by mohly vést k eh, případné v té době eh, diskutované směrnici a její revizi. K tomu prvnímu bodu. Eh, nám by se více líbilo, kdyby ty dlouhodobé dopady elektromagnetických polí byly vyškrtnuty. Já myslím, že to nemusím rozvádět, to už udělali kolegové. Navíc eh, bych ráda řekla, že eh, nestačí pouze mít vědecké studie, které nám říkají, že eh, žádné takovéto důsledky nejsou. Já si myslím, že bychom skutečně měli postupovat velmi opatrně. Dále, nové přepracování směrnice v příštích pěti letech a zohlednění nových prvků, pokud jde zejména o ochranu zaměstnavatelů, to je také důležité. Další bod, výjimky, například personál v nemocnicích, který se stará o pacienty při, vyšetře, při vyšetřeních nebo i v oblasti vojenství. To jsou, to jsou ty výjimky, a důležité je, aby členské státy mohly a měly k dispozici náležitá ochranná opatření. Eh, a eh, také je potřeba zohlednit personál, který například provádí udržbářské práce na těchto zařízeních. Další bod. Eh, s Společně s těmi prahovými hodnotami expozice je potřeba zohlednit, jak tyto Prahy přesně nastavíme. Eh, dále časový harmonogram. Eh, Elizabeth o tom už hovořila. Eh, zde v Evropském parlamentu víme, respektive ti z nás, kteří už jsme tu dlouho, víme, že věci se pomalu vyvíjejí správným směrem. Nejde o to, že se pouze dělá hlasování a schvalují se stanoviska. Důležité pro nás je to, aby to, co odsouhlasíme, bylo přeneseno do praxe tak, aby evropští občané z toho také něco měli, že ano? A tady proto je ten časový harmonogram naprosto zásadní. A proto je potřeba se postarat o to, aby eh, to spoždění nenarostlo ještě o další dva roky. Proč máme eh, zde co nejrychleji ukončit naše jednání? Eh, jinak, když stejně víme, že další dva roky bude trvat, než se něco začne dít. Eh, takže zde já s Elizabeth souhlasím. Já myslím, že bychom, to měli, že bychom se měli shodnout na jednom roce. Ten čas možná bude potřeba, zkrátka proto, abychom provedli celková jednání mezi třemi institucemi, abychom je mohli také uzavřít. Myslím si, že se nesmí stát, že bychom zaměstnance nechránili. Musíme se postarat o to, aby zaměstnanci chráněni byli a aby byli chráněni i pacienti. To je ze mé strany vše. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan Clark a pak pan Emer. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, si Vzpomínám na dva experty, kteří se před pár lety e, zabývali, byli z Londýna a e, zabývali se právě tímto e, tématem. Šlo o to vyčlenit ty skenery RI a e, otázka e, zněla, jestli by teď byli spokojeni. E, zdálo se, že ano. Já jsem ten text poslal také královskému kolegiu e, chirurgu a lékařů a jeden z expertů, pan e, doktor Kiever z královské koleje, byl dnes v Bruselu a věnoval mi půl hodinu svého času a e, na mou otázku e, mi odpověděl, že ano, teď je ten limit posunut, takže toto ho uspokojuje, ale že tady jde ještě o některé další otázky. Říkal, že by výbor měl ještě se zamyslet na e, přílohami 2 a 3, protože tyto přílohy obsahují e, určité výjimky, které předložila komise, e, které umožňují, aby Eh, lékařský personál vlastně byl přítomen vedle eh, pacientů při skenování. A já chápu, že někdy je tomu, eh, je to zapotřebí, protože já jsem sám prodělal to, to vyšetření nedávno, vím, že 20 eh, minut jsem musel v klidu ležet a že třeba děti potřebují v takovéto situaci pomoc od lékařského eh, personálu, podobně jako lidé postižení fyzicky či duševně. A někteří pacienti pak vlastně Eh, dosta- eh, jsou eh, ještě předmětem dalších léčebných úkonů během toho, té prohlídky. Takže jde o to, že zdravotnický personál je často ve stejné místnosti jako to zařízení. A v tomto sledu je třeba tedy podpořit přílohy 2 a 3 myslím, že e, s, touto, e, s tímto krokem bude ta zpráva kvalitnější. Pan Mér a potom paní Gerling. Já bych s vaším dovolením požádal, zda paní Gerling by mohla hovořit přede mnou, protože ona byla stínovou zpravodajkou za naší frakci k této zprávě. Děkuji. A chci také poděkovat eh, paní eh, zpravodajce za spolupráci a otevřenost. Doufám, že ve stejném duchu budeme spolupracovat i nadále. Samozřejmě toto je nesmírně důležité téma a my teď máme druhou příležitost to zvládnout dobře. Doufejme, že tomu tak bude. Eh, je důležité tedy v této věci se posunout. Komplexnost tohoto tématu je obrovskou výzvou a byla obrovskou výzvou, proto je tak velmi obtížné se eh, shodnout. Jsou tady dvě jednoduché otázky, které si musíme položit, jaké jsou, jaká jsou rizika eh, pro pracovníky a jak nejlépe je před případnými riziky ochránit. Já jsem předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, doufám, že budou přijaty kladně. Ten e, návrh e, ukazuje, že Světová e, zdravotnická organizace se tématu věnovala opravdu komplexně a využívá také celou řadu výsledků šetření a výzkumů. Když se podíváme na některé z těch pozměňovacích návrhů, tak se zdá, že nevnímají tedy ty některé argumenty. Tato směrnice musí skutečně spočívat na důkladném vědeckém výzkumu a musí se zabývat i e, a především e, krátkodobými důsledky. Celá řada e, pozměvacích návrhů, které jsme měli možnost prostudovat, by měla být ještě znovu analyzována. Já jsem připravena také v duchu spolupráce znovu zhodnotit případné další důkazy za, tato, za toto období získané, ale jak říká paní Line, byl, by bylo naprosto uh, e, milné teď po pěti letech požádat, uh, nebo žádat o novou uh, právní normu, o nové nařízení, protože tady prostě zatím není dosti důkazů. Zdá se, že možná tady je něco, nebo někdo se může domnívat, že tady je něco, co jsme ještě neviděli, ale toto je špatný přístup. My se musíme snažit jednat realisticky, zajistit, aby ta konečná směrnice byla skutečně účinně transponována a dodržována. Buďme pragmatičtí a v této e, souvislosti tedy podporuji tu výjimku pro sektor indikátor MRI. E, není to nic příjemného se podrobit takovémuto vyšetření, ale já jsem skutečně, Bože, ráda, že něco takového existuje, protože to dokáže zázraky. Takže my musíme tento typ zařízení i nadále být schopni využívat a proto také potřebujeme se na to potřebně připravit. Musí tam být ta výjimka, musíme být schopni chránit zdravotní personál a já budu proti jakémukoliv pozměňovacího návrhu, který by vedl k tomu, že by se ta výjimka vypustila. Pak jsou tam samozřejmě výjimky pro e, další specializované činnosti. Závěrem chci říct, že e, tady máme před sebou obrovskou výzvu. E, já se omlouvám, že do toho teď vnáším takových to dalších, tak, takové to otázky a zároveň tedy e, mizím ze scény, ale kolegyně to nepochybně vezme za mne velmi kvalitně. Uvidíme, jak se jmény. Předsedkyně, pan Elmer, já jsem vám předtím dala E, slovo jako prvního, protože prostě jste zvedl ruku dřív, to je všechno. Takže pan Elmer a potom pan Thomas Mann, ten bude posledním řečníkem a pak dám ještě slovo Evropské komisi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že si připadám trošičku diskriminován a trošičku vynechávan, protože musím říci kolegům, že já jsem nikdy takovýto sken neabsolvoval, ale doufám, že když eh, až to přijde, takže to bude velice eh, vhodně provedeno. Já budu velice stručný, většina hlavních bodů už se opakovaně zmínila, ale eh, předtím, než odejde Lislin, rád bych trošičku riskoval, že podkopu její reputaci tím, že řeknu, že souhlasím v podstatě se vším, co prohlásila. Zcela souhlasím o té výjimce pro magnetickou rezonanci. A podobně jako ostatní kolegové jsem i já obdržel spoustu dopisů od lékařů, eh, kteří nás žádali přesně o toto, a e, také o zohlednění spíše těch z krátkodobých než dlouhodobých dopadů. Ale ještě jednu poznámku mi dovolte. Zdá se mi, že e, zde navrhujeme poskytnutí výjimky pro e, magnetickou rezonanci, protože my jako nemedici zhruba rozumíme, o čem to celé je, jak je to důležité, jak je to důležitá procedura a uvědomujeme si rizika toho, že něco neuděláme versus rizika toho, že to uděláme. Faktem ale je, že mohou být ještě i jiné aplikace, ať už v medicíně, nebo ve výrobě, nebo ve vědeckých kruzích, které jsou stejně důležité, ale nejsou zastoupeny stejnou lobby jako magnetická rezonance v lékařství. A já doufám, že budeme že si to připomeneme, až se takovéto aktivity objeví, abychom se k ním chovali stejně. Děkuji. Legality. Děkuji za to, že jste nám připomněl, že rovnost není něco, co přichází zcela e, automaticky. Pan Tomas Mann a pak komise. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve děkuji Elizabet za velice dobrou zprávu, která je velice podrobná. A e, jakmile budeme mít vědecké výsledky, chci říci, musí být tyto eh, spolehlivé a to je všechno v té zprávě. Eh, Lislin sedí hodně daleko, ale eh, já ti můžu slíbit, budeš nám stále eh, blízká našemu srdci, bez ohledu na to, jak daleko od nás budeš. Ehm, Kročrovi, já jsem kdysi hrál eh, tenis a měl jsem, měl jsem eh, úraz a tam eh, se musí do tomografu v podstatě vás zavřou do takové, do takové troub, trubky veliké. Je to jako byste byli v rakvi, ale bohužel jinak to vyšetření provést nejde. A vy tu zkušenost nemáte, kolego? a pak se spustí ten šílený rachot všude kolem vás a víte, my jako muži jsme silní a všechno sneseme, ale takovéto příběhy tedy opravdu ne. Takže to je, to je prosím příběh z praxe, eh, skutečný zážitek, jak stresující to může být zkušenost. Kromě toho, drahá Elizabet, mám několik, několik pozměňovacích návrhů. Vím, že možná nejsme úplně příslušní k tomu rozhodovat o takovémto tématu, ale vy hovoříte o e, výjimce pro prahové hodnoty u e, skeneru magnetické rezonance v tom smyslu, že se má chránit personál, ale nebude to znamenat, že budeme muset redukovat ozařovací intervaly pro pacienty? E, to si myslím, že není úplně rozumné. Eh, nehrozí tu nebezpečí, že budeme mít že tu budeme mít znevýhodnění eh, mm, eh, lidí, kteří v této oblasti pracují, protože mě říkají někteří doktoři, že je potřeba tato výjimka, ale je to bezpečné Eh, mít takovéto výjimky z ochranných směrnic, mít tedy zaměstnance jedné a druhé kategorie, je to dobrá cesta, protože když eh, zaměstnavatelé budou nasazovat zařízení eh, s ještě nižší úrovní, úrovní ozařování, tak je pak otázka, zda budeme mít dostatečnou kapacitu pro vyšetřování pacientů, kteří potřebují být vyšetřeni přístrojem s určitou úrovní záření. Já nevím, jak to tak vypadá, jak to vypadá e, v této oblasti v členských státech. Já si myslím, že bychom to e, spíše měli nejprve prodiskutovat zde v parlamentu. Já vím, že ta kontroverzní, kontroverzní diskuse už v minulosti částečně proběhla, ale možná by bylo dobré ještě otevřít. Možná, že můj názor je menšinový, ale možná, že bychom měli e, zkusit nalézt kompromisy, tak abychom nakonec mohli říct, ano, touto cestou se můžeme vydat všichni. Rád bych nejenom, aby Elizabeth, ale i ostatní ostatní zohlednili můj názor. Děkuji. Merci. Alors... Děkuji vám. Tak tady máme dva členy Evropské komise, příslušného eh, ředitele a jeho spolupracovníka. Nemohu vám oběma dát slovo, takže vás prosím, abyste se mezi sebou dohodli. Dobře, bude to pan Siba. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád začal tím, že bych oznámil, že Evropská komise dnes přijala směrnici 2012-0003. Je to směrnice, která vlastně eh, posouvá o dva eh, roky eh, mezní datum pro transpozici směrnici 2040, pardon, 2040 o právě elektromagnetických polích. Ekomise přijala toto rozhodnutí proto, abychom se vyhnuli takovému, takové situaci právní nejistoty, která by mohla nastat, kdyby poté, co dojdeme k 30. dubnu letošního roku, roku by tady stále ještě neexistovala směrnice, e, pro, e, která by revidovala e, směrnici 2004. Vzhledem k různým stanoviskům a názorům, eh, které jsme eh, tedy mohli schromáždit eh, za polského předsednictví. Dva roky se nám zdají jako rozumné období, dávají tady určitou marži, určité mm, manévrovací pole, tak, aby byl parlament, rada a komise schopni dospět k vyváženému výsledku. Rovněž jsme dnes jak parlamentu, tak radě ve všech jazykových mutacích eh, předložili tento text směrnice. A teď ještě eh, k obsahu jako takovému. My stále zastáváme stanovisko, eh, které je stanoviskem z června 2011 a Eh, navrhli jsme tehdy přepracovat eh, text, potřebujeme eh, směrnici vyváženou, která by byla takovým textem, kterým by se mohlo lépe dařit obhajovat zájmy pracovníků a lépe jim zajistit ochranu v případě, že jsou vystaveni elektromagnetickému záření a tam jsou teda jak ty limitní hodnoty uvedené, tak ty orientační hodnoty, které napomáhají městnavatelům, aby mohli e, zavést vchod e, určitá preventivní opatření. Pak je tam také otázka e, školení, lékařského dohledu, důsledků záření a zároveň potřebujeme také směrnici, která by mohla být opravdu uvedena e, v účinnost. A známe, víme na základě zkušeností od roku 2004, že některé aspekty zúčastněnými e, stranami nebyly vzaty e, na vědomí, nebyly brány, nebyla na ně brán zřetel, včetně komise, tam má také svou odpovědnost, takže je třeba vzít v úvahu tuto zkušenost z posledních let a proto tedy jsme se rozhodli rozšířit eh, tuto eh, platnost na další eh, pracovníky, na všechny pracovníky, kteří eh, se dostávají do styku s elektromagnetickým zářením. Nejedná se pouze o zdravotnický personál, ale třeba i o vojenský personál. Tam není výjimka z celé směrnice, ale je tam, dejme tomu, výjimka, co se týče limitních a orientačních hodnot a celá řada dalších preventivních opatření je navrhována pro takovéto kategorie pracovníků pracovníků. Kromě toho e, jsou tady miliony pracovníků, kteří očekávají, že budou v řadě členských států lépe chráněni a my proto musíme zrychlit naší práci a ten rozhodovací proces kolem směrnice. E, děkuji vám za pozornost. Já e, jako zpravodajka jsem vzala na vědomí všechno to, co stínoví zpravodajové Eh, řekli a eh, velice eh, lituji odchodu Liz Lin, která pro mě představovala opravdu mimořádně cenou pomoc a byla velmi odaná této věci a je mi jasné, že bychom nedospěli k cíli, který jsme si vytýčili, nebýt jejího příspěvku a tam, kde bude, nám nepochybně bude moci být i nadále nápomocna. Rovněž chci říct, že tak, jak to také ona řekla, že si uvědomujeme, že zapotřebí výjimky pro eh, MR a e, všichni jsme hovořili o těch zdravotnických e, e, zásazích. Teď dochází také i v oblasti chirurgie k chirurgii vysoké úrovně, která musí být prováděna za účinnosti. Les patients que nous sommes tous euh, un moment ou à l'autre. MRI a e, musíme si uvědomit, že toto je něco, co můžeme potřebovat během celého svého života. E, chtěla bych převzít to, co také řekla paní Rapty a co řekl zástupce komise ohledně nutnosti odložit e, dat nabití účinnosti směrnice 2004 E, protože ta lhůta 30. dubna, to je vlastně pozítří. Hodně jsme v tomto výboru se načekali na to, aby text z Evropské komise k nám se dostal, abychom o něm mohli diskutovat. A skutečně, jakmile se tak stalo, tak jsme se dali okamžitě do práce. Věděli jsme, že ta lhůta e, je velice krátká. Eh, myslím, že v tomto výboru, parlamentním výboru, budeme diskutovat o, společně o odložení nabití účinnosti eh, za toho 30. dubna, ale myslím osobně, že eh, je v našem výsostném zájmu, a to vám říkám teď hned, že ty dva roky to je opravdu příliš daleko a je to příliš dlouhá doba. Není to v našem zájmu. My jsme tady e, sloučili hodně úsilí, hodně dobré vůle, hodně jsme pracovali, aby ten text e, postoupil ku předu. Za dva roky to už bude zase e, prakticky v předvečer nové volební, předvolební kampaně. E, nový parlament a tento postup není rozumný. My máme svou odpovědnost, paní Lin to připomněla, ona na tomto textu pracovala od roku 2004. Pokud chceme e, konkretizovat práci, do které jsme se pustili, tak musíme opravdu postupovat mnohem rychleji a já svým e, parlamentním kolegům navrhuji, aby to nebylo víc než rok, aby ten odklad nebyl delší než jeden rok, protože ne Eh, uplatňování směrnice z roku 2004, to je něco, co já osobně vnímám jako skandál. Opravdu mi to velice vadí a nechci, aby to sloužilo jako špatný příklad, který bychom tedy vlastně tímto nabídli evropským spoluobčanům a ukázali, že Evropa není schopná zorganizovat svou práci a ochránit své pracovníky a ochránit své pacienty. Takže já bych v tomto směru chtěla hovořit řečí jasnou a závěrem ještě děkuji všem svým kolegům stínovým zpravodajům. Odvedli obrovskou práci a a já e, od nich budu očekávat ještě víc v těch nadcházejících jednáních, tak, abychom nakonec mohli oslavit úspěch. Děkuji, paní zpravodajko. My tedy e, do našich e, časových harmonogramů na základě toho, co bylo rozhodnuto, přeskum návrhu, o kterém teď hovořila komise a budeme hlasovat v zásadě 13. února eh, za, na mimořádném zasedání ve Štrasburku. Chci požádat všechny ty, kteří nejsou eh, členy výboru, ani nejsou eh, politickými funkcionáři, aby opustili zasedací sál, protože my teď máme eh, uzavřené zasedání. Můžete počkat eh, v předsálí, pokud si pak s námi chcete připít, ale prosím, abyste teď rychle sál opustili, pokud tedy zde nemáte co dělat.